Uh, I think, uh, given that we have a hearing at four, we should probably make a start. I'm sorry there aren't more members. Si myslím, že bychom měli začít. Je mi uh, to velice líto, že tady je tak málo lidí, ale jsou tady uh, všichni naši vážení kolegové, pan de Campos a další. Uh, mám pozvat pana Fola sem nahoru, ptá se pan předseda. Dobrý den, chtěl bych vás všechny přivítat na, ší, na poslední části našeho eh, zasedání tento týden. Jsem velice rád, že Nejprve budeme mít možnost eh, vylechnout si prezentaci, eh, kterou jsme si sami zadali. Týká se to tedy přístupu k základnímu platebnímu účtu. Paní Gebhardová jednak zadávala tuto studii a jednak je eh, s pravodajkou, kromě toho také si udělal určitou analýzu výsledku této studie. Potom budeme pokračovat, budeme mít slyšení k tomuto bodu. To slyšení eh, začne ve čtyři hodiny. Eh, máme pozvaných celou řadu velice významných řečníků. Končit bychom měli toto slyšení v půl sedmé. Takže nejprve dovolte, abych požádal o prezentaci této zprávy. Já se musím trošičku nejdřív zorientovat, protože jsem tady nějak přeházel papíry. Ehm, jsem velice rád, že je mezi námi pan Chris Bole, který je z, eh, z Evropské organizace spotře, Novotný, myslím si, že je velice dobře eh, známý. Eh, požádali jsme ho, aby eh, tedy připravil tuto zprávu. Kopie jsou ve vašich složkách. Já jsem nejprve se chtěla ale zeptat naší zpravodajky, jestli bych chtěla říct něco na úvod, předtím, než dáme slovo panu Mulemu. Uh, tak jenom abyste nám nastínila, o co jde. V první řadě bych vám samozřejmě ráda poděkovala, pane předsedo. Já bych v tuto chvíli nerada přímo vstupovala do obsahu této studie, protože proto nám bude také představena. Chci pouze upozornit na to, že toto téma už je dlouhodobě známé. Je třeba říci, že problémy s tímto tématem spojené jsou opravdu velmi rozmanité a dalekosáhlé a my si jim musíme věnovat. Evropský parlament měl, vel, měl velký, velkou radost z toho, že Evropská komise oznámila, že v roce 2012 se chce tomuto tématu legislativně věnovat. To znamená, že se e, bude věnovat tomu problému neexistujícímu přístupu eh, k základnímu platebnímu účtu. My jsme byli v podstatě velmi zklamáni, protože ono to všechno bylo pouze formou takového sdělení, to znamená, že někdy v budoucnosti se eh, budeme věnovat nějakému legislativnímu návrhu, ale to je opravdu velmi neospokojivé sdělení, protože víme, že tady se jedná o minimálně 30 milionů lidí jenom v Evropě, eh, kteří jsou jaksi postiženi tímto problémem. Eh, tady mám na mysli například studenty, studenty Erasmus, kteří například eh, studují někde eh, v zahraničí a najednou zjistí, že nemohou podepsat smlouvu na pronájem bytu, protože jim nikdo v té zemi, ve které právě chtějí studovat, neotevře bankovní účet a nepodepíše s nimi smlouvu. Poté samozřejmě spousta lidí, kteří mají finanční problémy, problémy nebo jsou zadlužení, to znamená, že se nacházejí opravdu v situaci osobní insolvence. A, ale my samozřejmě všichni víme, že v našem světě je tomu prostě jednoduše tak, že v současné době v podstatě vůbec nemůžete eh, nějak, nějak fungovat, když nemáte žádný bankovní účet, nemůžete zaplatit nájem, nemůžete zaplatit účet za elektřinu, nemohou vám přeposlat vaši mzdu, nic. To znamená, že je to opravdu velký problém. A my jsme v našem výboru se rozhodli, že tedy vytvoříme zprávu z vlastní iniciativy tak, abychom vyvinuli na komisi určitý tlak, tak, aby se tomuto tématu opravdu věnovala. A e, Eh, teď to vypadá, že tedy v tomto roce 2012 se snad jak se něco pohne. My jsme proto také zvolili tedy tu metodu vypracování studie, tak abychom věděli, z jaké situace můžeme vycházet a eh, jaká tedy, jak tedy ta současná situace vypadá. Proto jsem také ráda, že nám náš kolega v tuto chvíli tuto studii představí a já se opravdu velmi těším na tu následující debatu o tom, jakým způsobem tedy tento, způsob, tento problém vyřešit, jakým způsobem to udělat tak, aby všichni naši občané a občanky opravdu mohli využívat všechna svá práva a to je vlastně všechno na úvod. Eh, eh, děkuji, děkuji Evelyn eh, za tento úvod, velice energetický úvod. Dovolte, abych přivítal mezi námi i Filipa Pilia Eh, který má eh, na starosti eh, spotřební politiku v DG Markt a ještě další kolegy, to jsou všechno lidé, kteří měli obrovské množství zkušeností, včetně um, poskytování poradenských služeb Velké Británie v otázkách například řešení dluhových krizí a tak dále. Uh, Pane Mule, eh, jsem velice eh, rád, že jste mezi nás přišel, že nám umožníte eh, se seznámit s výsledky vaší studie. Myslím si, že už snad máme i dostatečnou technologii, která vám umožní i na webu se na tyto diapozitivy podívat. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také paní zpravodajce za ten úvod k té naší zprávě. Eh, já vám dnes eh, vlastně předložím určitý přehled eh, výsledku té studie. Nebudu hovořit o detailech, protože těch údajů, které jsme sebrali, je skutečně obrovské množství a zbytečně bychom ztráceli čas, ale byl bych velice rád, kdyby všechny, ti, všichni ti z vás, kteří o to mají, te, na tom má, se o to zajímáte, se na to, s touto studií seznámili podrobně. Co se týče vlastní dnešní prezentace, já nejprve uh, bych se pokusil eh, určit eh, určité cíle naší studie, pak vám předložím některá základní fakta, budu dále hovořit o doporučení evropských společenství eh, v otázce přístupu k základnímu platebnímu účtu. Dále potom budu hovořit o tom, jak by, jaký by měl charakter těch základních bankovních služeb a jaké jsou z toho vyplývající výhody a nakonec budu hovořit o doporučeních z této studie vyplývajících takže co se týče těch cílů této studie, je dobře známé, že přístup k bankovním eh, službám je naprosto zásadní pro jakoukoliv moderní společnost. Eh, hovoří se tady o možnosti eh, přístupu k elektronickému obchodu, možnosti vyplývající z přístupu k účtům. Toto částečně eh, vyplývá z toho, že eh, vlastně naše společnost se stává společností bezpapírovou. Jinými slovy, eh, ty běžné prostředky platební v současné době jsou nahražovány převody, které provádí buď banky mezi sebou nebo určitý jednotlivec mezi bankou a sebou, ale na to musíme mít příslušná, příslušné prostředky. V současné době eh, odhadujeme, že asi 30 milionů lidí eh, starších 18 let nemá přístup eh, k bankovnímu platebnímu účtu, což je překvapivě vysoké číslo. A pochopitelně pro nás to představuje i důkaz o tom, že velice často tito lidé nemají možnost vůbec se zúčastnit života moderní společnosti a je to vlastně na jejich vrub. Proto cílem bylo zjistit, jaká je situace v současné době v jednotlivých členských státech, co se týče přístupu k těmto základním platebním službám. A potom budu hovořit o tom, jaká, eh, jaké jsou očekávané výhody zajištění právě tohoto přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Ještě jeden eh, cíl jsme eh, si stanovili, o kterém nebudu hovořit, ale najdete na to odkaz v tom kompletním textu, eh, kde se eh, hovoří o poplatcích za eh, ty služby v rámci SIPO a i zde jsme sebrali obrovské množství údajů konkrétně o této oblasti. Čili ti z vás, kteří, které to zajímá, tak se můžete podívat do přílohy a tam je opět eh, dokázáno, že toto je věc velice významná. Jak tedy vypadá ta současná situace? Co se týče zajištění přístupu k základním bankovním službám. Je třeba si uvědomit, že je ta situace velice rozdílná v Evropské unii. Ve 12 členských státech existuje určitý typ požadavku na banky, aby umožnili tuto formu účtu. A tady máte seznam těch zemí. Eh, později, teď nebudeme hovořit o nějakých detailech, které s tím souvisejí, ale eh, v 15 zemích nic takového, žádné takové právní ustanovení, žádné dobrovolné ustanovení a tak dále, eh, které by zajišťovalo zajištění takovéhoto přístupu k platebnímu účtu neexistuje. Jinými slovy, v některých členských státech eh, mají jednotlivci možnost eh, zajištění takovéto přístupu, v jiných zemích eh, tuto možnost nemají. Existuje celá řada způsobů, jak zajistit toto právo. V celé řadě zemí je to formou právních předpisů. V jiných zemích si zvolili cestu tzv. dobrovolných kodexů. Ve všech případech však Eh, se jedná o zajištění těch základních platebních účtů, ale ten typ tohoto přístupu k těmto účtům a eh, eh, přístupu k těmto službám je velice rozdílný. Například ve Francii, ve Finsku, v Dánsku a v Belgii existuje legislativa, která vám vlastně umožňuje provádět všechny takzvané standardní operace, které provádíme při existenci bankovního účtu. Ve Švédsku máte možnost uložit si peníze na účtu, ale nemáte možnost eh, provádět elektronické platby. Jestli vás tedy zajímá eh, například elektronické, elektronické obchodování, tak s takovýmto účtem nemáte eh, možnost něco takového realizovat. Um, v Nizozemsku potom jsme pohybovali někde mezi tím dobrovolným přístupem a tím eh, právně upraveným přístupem. Dobrovolné kodexy existují v Německu, v Irsku, v Lucemburku, také ve Slovinsku, což znamená, že kdokoliv si může otevřít standardní účet eh, za podmínky, že můžete prokázat svoji identitu a máte určitou adresu, což pochopitelně může znamenat určitý problém, ale hlavně to musí být vždy tak, aby nemohlo docházet k praní špinavých peněz. Ve Velké Británii existuje také dobrovolný kodex, který umožňuje otevřít speciální bankovní účet pro ty, kteří si nemohou otevřít ten běžný bankovní účet. V Itálii eh, existuje také takový kodex, který eh, stanoví eh, možnost zajištění nějakého platebního účtu. V praxi je to ale daleko komplikovanější. Jestliže se podíváte například Francie, tak tam máte právo na bankovní účet, ale jestliže půjdete potom do banky, tak ta banka vám může odmítnout otevřít pro vás účet. Ehm, ehm, potom ehm, se všechno odečítá, eh, odesílá do centrální banky, která eh, zajistí, abyste měl zajištěnou možnost otevřít si eh, bankovní účet, ale ne v té bance, kde jste o to primárně požádali. Jinými slovy, je to velice komplikovaný systém, který představuje e, určitou překážku. Myslím si, myslíme si pochopitelně, že to, že nemáte bankovní účet, e, ovlivňuje celou řadu věcí a lidí. E, vlastně ovlivňuje to možnost pohybu po Evropské unii. Kromě toho, Eh, to znamená, že tito lidé jsou vlastně z finančního hlediska vyloučeni z toho eh, celého systému a musí procházet takovýmto velice složitým procesem eh, až do okamžiku, kdy tedy ten účet si otevřít mohou. Jestliže se tedy podíváme na tu situaci, kdy máme ve 12 státech tuto věc zajištěnu, tak ještě to neznamená, že to není vždy stejně snadné. Um, je zajímavé, že v roce 2010 Eurobarometr provedl průzkum, eh, kdy účastníci byli tázáni, eh, jestli eh, je by si, se setkali s tím, že by pro ně bylo obtížné otevřít si bankovní účet. Tady musíme být velice opatrní, protože ta otázka, eh, jestli to shledávali obtížným, neznamená, že to shledali nutně nemožným. Nicméně je potřeba si uvědomit, že tady je obrovský rozpil v Evropě. Na jedné straně máme eh, 39 účastníků tohoto průzkumu, kteří prohlásili, že to je obtížné. E, na druhé straně, e, například ve Finsku nebo v Nizozemsku, e, jich bylo pouze 5 těch respondentů. Jinými slovy, s tím souvisí otázka, jestli ty problémy, jestli ty e, překážky, jestli skutečně si zasluhují naši pozornost, abychom e, nějakým způsobem e, zjednodušili bankovní nebo přístup bankovním službám pro tyto lidi v celé řadě členských států ehm, v mnoha těch členských státech, kde lidé řekli, že to je obtížné, Eh, otevřít si účet, tak v těchto zemích neexistuje žádné právní ustanovení, které by něco takového automaticky zajišťovalo, ale eh, pochopitelně najít přímou korelaci mezi těmito dvěma věci, věcmi není snadné. Evropská společenství předložilo doporučení týkající se e, toho, jakým způsobem vlastně selhává e, u těchto případů trh. E, ten princip je takový, že všichni spotřebitelé, pokud jsou to tedy skutečně občané, kteří mají adresu v Evropské unii, by měli být schopni otevřít si základní bankovní účet v jakémkoliv členském státě, pokud již takovýto účet v daném státě nemají. Pochopitelně ta normální dokumentace je vyžadována, to znamená, takový člověk musí se prokázat svoji totožnost a tak dále. Jaké jsou eh, cíle? Na jedné straně jde o to, aby tito lidé byli začleněni z finančního pohledu, to znamená, to je ta sociální, společenská dimenze a dále potom je to aspekt, který je také podstatný pro jednotný trh. Již jsem eh, hovořil o tom, že lidé, kteří odjíždí z jedné země do druhé, tak eh, s tímto mohou mít problémy, čili to ovlivňuje jednotný trh. A druhá věc souvisí s, tou elektronický, s tím elektronickým obchodováním. Jedná se tedy pouze o doporučení, které za zajišťuje členským státům obrovské množství flexibility v tom smyslu, jak se k tomu postaví. Ale v každém případě podmínka je taková, že ten základní bankovní účet musí být zdarma, anebo ta, ty náklady musí být eh, rozumné. I tady jsou pochopitelně velké rozdíly v různých bankovních systémech. Kromě toho členské státy mají povinnost eh, informovat o eh, této základní povinnosti, kterou banky mají. Eh, jak říkám, týká, jedná se pouze o doporučení, čili do jaké míry toto doporučení bude efektivní, bude záležet na tom, jakým způsobem jednotlivé eh, eh, členské státy se k tomu postaví, protože v současné době nejsou stanoveny žádné sankce, které by hrozily těmto zemím. Jinými slovy, je velice užitečné mít eh, doporučení. Možná, že eh, je dobré také eh, říci, že pokud doporučení nic neudělá, za pár let se nic nezmění, tak otázka je potom, co budeme dělat dál, protože ten problém zkrátka bude zůstávat i nadále. Je to věc, která bude podkopávat vlastně určitou kohezi té společnosti. So, what jaké služby by se měly v rámci těchto základních bankovních účtů poskytovat. Aby bylo možné eh, posoudit, eh, o jaké služby by se měly jednat, jsme se obrátili na literaturu, co říkají různé eh, organizace, různé zainteresované strany a existují tady eh, výrazný konsensus, byť ne perfektní, že eh, základní bankovní účty by měly být určité základní charakteristiky. Měly by měly umožnit osobě si zřídit, provozovat a uzavřít zase účet a ukládat peníze a vybírat. E, čili ať už je bude ta osoba sama ukládat nebo přijdou jinot. A co je důležité, mělo by to také umožnit provádění platebních transakcí, ať už by e, to byl bezhotovostní styk platební e, kartou nebo transfery úvěru. To je velice důležité, protože pokud máte peníze na účtu, ale můžete jedině vybírat hotovost a nic jiného, pak takový člověk má omezení omezenou možnost účasti v moderní, v moderní společnosti. Musíte mít možnost nějakou formou převádět eh, peněžní prostředky z, jednoho účtu, z tohoto účtu na jiný účet a nemusí, nesmí to být jenom šek nebo jenom hotovost. A eh, určitě je také důležité, že služby by neměly být vázány. To znamená, nemělo by to být navázáno na nějaké jiné eh, finanční produkty, jako jako příklad příkladu pojištění. Nakonec je třeba eh, také eh, řešit určité obavy Eh, že eh, z finančního hlediska zranitelní lidé možná mají větší problémy, aby eh, zvládali své účty, aby řídili hotovostní toky. A proto je tady konsensus mezi zainteresovanými stranami, že by se nemělo umožňovat přečerpání takovéhoto účtu. Já říkám, že je to konsensus, nicméně zase někteří naopak velice argumentují ve prospěch určité formy omezeného přečerpání, aby bylo možné řídit ten účet a aby se minimalizovaly náklady v případě toho, že někdo náhodou přečerpá, buď přečerpá limit nebo vůbec vyčerpá peníze na účtu a stane se tak omylem. Eh, doporučení eh, Evropské komise je v souladu s tou myšlenkou základního auto, eh, bankovního účtu, protože podle doporučení, a pokud ho budou plně realizovat členské státy, pak základní bankovní účty budou poskytovat služby, které jsou spojeny s otevřením, provozováním a uzavřením účtu. Bude možné ukládat peníze na účet, bude možné vybírat hotovost a bude také možné provádět peněžní přes převody. Způsob převodu zůstává otevřený. Eh, měly by to být bezhotovostní platby, mohlo by to jít také přes platební karty za předpokladu, že ale na platební kartu nebude vázán žádný úvěr, anebo eh, eh, Eh, bude tedy stanoveno, že ta transakce s kartou nepřesáhne zůstatek na účtu. Takže když se podíváte, co se navrhuje, pak uvidíte, že je to v souladu s tím, co praktičtí odborníci doporučují. Z tohoto hlediska je to tedy velice pozitivní krok vpřed. Now, what are the benefits? Jsou eh, výhody, protože přirozeně něco to stát bude, ale jaké jsou přínosy? Zejména přínosy jsou to pro jinak finančně vyloučené osoby. Pro eh, osoby, eh, které hodně často cestují a překračují hranice v rámci Evropské unie. Je to také výhodné pro přeshraniční obchod a internetový obchod a v širším ohledu to má přínosy i pro společnost. Je důležité si to rozdělit na kategorie, tyto přínosy, protože někdy některé věci bereme jako samozřejmé. Ale když se podíváme, eh, jaké problémy mají lidé, kteří nemají účty, ty, kteří jsou finančně vyloučeni, kteří nemají bankovní účty, oni mají problémy, aby mohli vůbec eh, dostat pracovní místo, protože eh, normálně se platy, normálně platí na bankovní účet. Je těžké si také pronajmout například bydlení, protože zase obvykle to vyžaduje nikoli v platbu šekem nebo hotovostí, ale zase eh, převod a někdy je také těžké dostávat sociální dávky, protože stále častěji i tyto mm, dávky se neposílají poštou, eh, složenkou či šekem, ale eh, zase převodem. A když někdo eh, nemá přístup bankovní účtu, musí zase používat prostředníky a přesně posílat peníze, například Union Express a můžete eh, telegraficky poslat peníze, ale za to musíte pořádně zaplatit poplatky. Je to něco, jako byste platili daň za chudobu. A pak eh, také je mm, možnost přístupu slev Eh, při, když jde elektronicky. Když máte trvalý příznak, nebo trvalé bezhotovostní platby, tak dostanete určitou slevu na určité pravidelné platby, které jinak nemáte. Takže zase je to daň z chudoby, když to nemáte. Můžete mít také rychlejší přístup k finančním prostředkům, když se to elektronicky pošle přímo na účet. A pak je tady také zvýšená bezpečnost, že pak lidé méně spolehají na hotovostní transakce, čili je menší pravděpodobnost, že je někdo okrade. Což je mimochodem velice důležité v mnoha zemích, kde eh, pak ty lidé musí u sebe nosit poměrně značné peněžní částky, když nemají účet. Pak eh, se jedná o eh, přístup k internetu. A můžete si říci, že to je hloupost, že to není až tak důležité, ale jak jsme ukázali ve studii v digitálním prostředí, jak se chovají spotřebitelé, pak tedy internet umožňuje přístup k božím a službám často daleko levnější, než když jdete do kamenného obchodu. Zase, pokud nemáte, tedy pokud někdo nemá přístup k internetu, zase platí další daň z chudoby. A konečně pak, a to už spíše e, je zpěto jaksi s psychologickými faktory, aby se lidé dobře cítili. Když má někdo bankovní účet, tak podle studií e, nemá pak ten člověk pocit, že je vyloučen ze společnosti, naopak má pocit, že je součástí společnosti. Toto jsou tedy přínosy pro lidi, kteří jinak bankovní účty nemají. A je hodně. Teď se podíváme na další slide a řekneme si něco, eh, jaký přínos to má pro eh, osoby, které často cestují. Tady jde zase o to, že v současné době je velice těžké, nebo v mnoha případech je těžké si otevřít ehm, bankovní účet, pokud se jedná o osobu, která jezdí z jednoho členského státu do druhého, nebo se přestěhuje. Ale tady je o jiný typ eh, problému. A my jsme ehm, předtím ty vycházeli při těch charakteristikách bankovních účtů z, mm, mm, problému problémů těch, kteří kteří je nemají, ale tady je to, čili strana poptávky, tady je to naopak strana nabídky a těch, kdo nabízejí účty. A ti vytvářejí problémy. To se nejedná pro problémy, které by vytvářely ty osoby, které chtějí mít ten účet, že ty by to nakonec byly schopny všechno splnit. Ale takový mobilní e, klienti často mají e, problém e, s, identitou nebo s dokazováním totožnosti, protože někde v některých státech letech se eh, požadují nestandardní dokumenty. A nebo, eh, dejme tomu, země původu nevydává eh, občanské legitimace, průkazy popožná, průkazy potožnost. A také se zjistilo, že v mnoha případech jsou tady právní požadavky, které jsou spojeny s, boj, s bojem proti praní špinavých peněz. A velice často se to vykládá natolik restriktivně, že to vlastně předem znemu umožňuje přístup k bankovním účtům pro osoby, které se stěhují nebo přejíždějí mezi různými členskými státy. Zejména eh, tam, kde eh, to se nejedná o příliš eh, atraktivního eh, zákazníka, protože když je to třeba student, tak si banka řekne, stejně to bude málo peněz, bude hodně peněz, které budou chodit sem a tam, ale banka z toho mnoho mít nebude. A za takovýchto podmínek prostě se používají takovéto hm, požadavky, které se spíše znemožňují, aby ty osoby neměly přístup. V roce 2000 2011 se udělala studie Eurobarometru a tam eh, se eh, doptávali občanů, jaké mají eh, problémy na vnitřním trhu. A právě jako jeden z hlavních problémů dotazovaní uváděli problémy s otevřením bankovních účtů. Čili přístup k bankovním účtům, pokud se zlepší, pro často cestující osoby rozhodně zlepší Eh, podmínky na eh, vnitřním trhu, protože mnozí lidé mají problémy s tím, eh, mm, obtížně se jim právě cestuje nebo stěhuje z tohoto důvodu. Pak elektronické obchodování a přeshraniční obchod. Podle posledního průzkumu spotřebitelského Eurostatu 12 e, osob, které nepoužívaly internet pro nákup zboží a nebo služeb během 12 měsíčního období před posledním e, průzkumem uváděli právě to, že nemají platební kartu. Čili to je další e, vysvětlení, proč mnozí lidé nepoužívají elektronické obchodování. Jedním z důvodů je tedy to, že mají nebo spíš nemají přístup k platebním kartám. Obecně je za to dostupnost platebních karet a elektronické převody peněz. Tyto kanály jsou velice důležité pro posílení elektronického obchodu a nabízejí také ochranu spotřebitelům a důvěryhodnost. Proč je elektronické obchodování důležité? My o tom hovoříme jako důležitém přístupu, a to už jsme si říkali, eh, k levnějšímu zboží a služnám, službám, ale eh, také takto mají lidé jednodušší možnost eh, přeshraničního nákupu. Hodně se nakupuje v těch hranič, pohraničních obchodech, ale když jste mimo čistě tu pohraniční oblast, tak už se to musí dělat přes internet. Čili jakékoliv překážky eh, elektronického, elektronickému obchodu blokují eh, další rozvoj eh, společného trhu. Abych to schrnul. Toto jsou základní přínosy vyplývající z patřičných možností pro otevírání bankovních účtů pro občany po celé Evropské unii. Co tedy doporučujeme? Eh, charakteristické rysy základ, zá, základního bankovního účtu eh, v doporučení Evropské unie jsou v souladu s tím, jak by měl takový základní účet vypadat a jaké služby by se v jeho rámci měly poskytovat. Pokud by se to pořádně realizovalo a kdyby s tím postoupily dopředu všechny členské státy, pak by to hodně prospělo osobám, které teď účty nemají a také lidem, kteří hodně cestují nebo nakupují přes hranice. Ale eh, kde vidíme nebezpečí. Vidíme ho v tom, že možná eh, potom doporučení nebudou následovat skutečné změny na úrovni členských států, aniž to k tomu mají povinnost. A proto si myslíme, že by bylo velice užitečné za rok či za dva si udělat takovou inventarizaci situace, podívat se, jestli se to opravdu změnilo, jestli bylo dosaženo žádoucího účinku. A pokud se ukáže, že nedošlo k žádnému nebo jenom malému pokroku, že je pořád vysoký počet lidí bez bankovních účtů, pak si myslíme, že že bychom měli zvážit směrnici, protože to by zajistilo, že se taková legislativa bude muset zavést. Ale vzhledem k tomu, že bankovní systémy jsou hodně rozdílné mezi různými evropskými státy, praktická organizace je také různá, tak by bylo asi možné zvážit jenom minimální harmonizační směrnici, kde by se stanovil závazek takovou službu poskytovat, ale konkrétní implementace, způsob poskytování této služby by byl na uvážení členských států. Tak tím bych, pane předsedo, skončil svůj přehled tohoto dokumentu. V té zprávě najdete další informace, ale takhle nám alespoň zbyde trochu času na dotazy.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 Děkuju, děkuju, děkuju mnohokrát za eh, tuto prezentaci, která šla skutečně hodně do šířky eh, a přitom i do hloubky. Hovořil jste o výhodách, eh, které vyplývají z přístupu k nákladním platebním účtu. Myslím si, že nás nejvíce zaujalo to, že jste se ve své studii nezaměřil pouze na ty faktory sociálního vyloučení, ale také jste se soustředil na osoby, které cestují z jedné do druhé země a náš výbor právě velice aktivně se věnuje eh, problémům, se kterými se potýkají právě takovéto osoby. Myslím si, že i paní Kepardová o tom hovořila, o tom, jak je to obtížné pro eh, různé lidi nemít možnost si otevřít účet. Tito lidé pochopitelně potom nemají možnost ani vstoupit na trh v dané zemi a většinou to pro ně znamená nutnost přestěhovat se do další země. Myslím si, že trošičku času máme, protože právě mezi nás přicházejí i odborníci, kteří eh, se zúčastní slyšení, ale teď si myslím, že máme eh, možnost ještě položit několik otázek. Myslím, že první, kdo bude otázky pokládat, je paní Kepartová, potom pan Schmidt, pan Turner, pan de Carrero de Campos, pan Koferaty. Pokud ještě někdo bude chtít k tomu mluvit, tak dostane určitě příležitost. Děkuji, pane Müllere. Vaše prezentace byla opravdu velmi užitečná pro nás, pro všechny. Získali jsme díky ní opravdu spoustu užitečných informací. Myslím si, že to bylo takové dobré schrnutí těch základních předpokladů a doporučení. To, co jste právě přednesl, mě vede k tomu, že si uvědomuji, jak důležité je tento přístup k základnímu platebnímu účtu vnímat jako univerzální službu, která by měla být k dispozici opravdu všem lidem. Já vím, že jsme o tom již eh, v našem výboru hovořili. Hovořili jsme o tom, že existují i lidé, kteří nechtějí mít žádné eh, bankovní konto. Ano, já proti tomu samozřejmě nic nemám. Pokud eh, jsou lidé, kteří mají radši své úspory doma pod polštářem, dobrá, ale my se musíme postarat o to, aby všichni lidé, kteří o to budou mít zájem, měli přístup k takovému to základnímu platebnímu účtu, protože od toho samozřejmě nebo na tom závisí spousta, spousta věcí, eh, které mají co se společenským eh, životem každého z nás, s elektronickým obchodováním, s elektronickým nakupováním a tak dále. Eh, já mám ještě takovou připomínku nebo otázku co se týče tě, té situace v každém jednotlivém členském eh, státě. Tam je přece ta situace velmi různá. Vím, že například v Rumunsku přibližně 50% lidí nemá žádné bankovní konto. A to také vychází z toho, že ve, na jaksi velmi velkém území v Rumunsku prostě neexistují žádné bankovní instituce. A z toho důvodu tam většina plateb probíhá v hotovosti. To což je samozřejmě problém, který my na úrovni společenství nemůžeme vyřešit. Ale co vy tady v tuto chvíli doporučujete? To znamená, že my se budeme snažit udělat všechno pro to, aby toto právo existovalo, ale samozřejmě eh, to, jak to bude provedeno nebo jak toho docílíme v jednotlivých členských státech, tak to budeme nechávat na členských státech samotných. Já bych byla ráda, kdybyste se k tomu možná ještě vyjádřil. To znamená k těm různým problémům, které existují v různých členských státech, ať už je to Francie, Finsko, Rumunsko nebo jiná země. To znamená, to jsou přece konceptuální záležitosti. Tady jde přece o to, že v některých státech třeba neexistují, neexistuje dostatečné množství bankovních institucí. Věnovali jste se tomuto tématu? Můžete k tomu něco říci? Um, well, uh, Eh, myslím si, že eh, ještě si vyslechneme eh, další otázky, pokud panu Millerovi to nebude vadit, že nejprve zazní všechny otázky, čili další Oli Schmidt. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za tu zprávu. Je velice Já eh, skutečně se vším souhlasím, co jste řekl, protože já mám dceru, která v současné době studuje v Edinburgu, ve Skotsku, civilizované zemi, ale i tam pro ní bylo obrovským problémem otevřít si bankovní účet. Nakonec jsme eh, museli jí poskytnout nějaké zároky a tak dále, ale to je něco jiného. Co se týče těch eh, doporučení, proč na konci vlastně Ehm, hovoříte o tom, že bychom měli možná se zamyslet i nad možností právních úprav. Já naprosto eh, souhlasím s paní zpravodajkou v této věci. Myslím si, že v eh, tomto novém prostředí, v tomto novém kontextu vlastně toto je naprosto základní eh, nástroj pro každého občana. Každý občan by měl mít přístup k bankovním účtu. Proč by to mělo být tedy jenom formou e, doporučení v roce 2012. Já si skutečně myslím, já bych to teď obrátil a řekl bych, že potřebujeme opravdu mít příslušný e, e, právní předpis. Já nejsem žádný propagátor další evropské legislativy, ale pokud s tím budou souhlasit členské státy, tak já si myslím, že bychom to udělat měli a tím, se, tím odkazuje i na zprávu Marie Monteho. Uh, Eh, děkuji, děkuji vám také za tuto prezentaci, paní Turunen. Myslím si, eh, že je to eh, skutečně studie, kterou si představoval tento výbor. Možná, že bych ale já měla říci, že by bylo dobré, kdybychom se přece jenom Eh, hnuli z místa. Jestliže 15 eh, evropského obyvatelstva má problémy s otevřením bankovního účtu, tak si myslím, že v roce 2012 skutečně to je procento příliš vysoké. Takže možná by bylo dobré, kdyby tento výbor si vzal za úkol přece jenom dosáhnout většího pokroku v této oblasti. Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem by to mohlo fungovat v praxi, protože vy jste říkal, že například ve Francii se může stát, že půjdete do nějaké banky, tato banka vám odmítne za, eh, otevřít účet a pak se můžete obrátit na centrální banku, eh, která se postará o to, abyste měl možnost eh, si otevřít ten účet v jiné bance. To si myslím, že by mohlo řadu lidí odradit. Jinými slovy, moje otázka je, jestli nemůžeme uvažovat i o možnosti takového právního předpisu, který by zabraňoval bankám odmítnout otevření účtu. Bylo by to z právního hlediska možné? Uh, Eh, já nehovořím o to, že by tito lidé měli automaticky získávat eh, úvěry nebo že by měli možnost eh, přečerpat ten, tu částku, co je na, na účtu, ale jde mi skutečně o tu možnost otevřít si účet. Pan Correras de Campos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Musím říci, že z té prezentace vyplývá řada velice zajímavých věcí ale také s, eh, eh, trošičku nad některými věcmi eh, mám pochybnosti. Každé opatření pochopitelně má také svou druhou stránku. Ehm, podívejme se například na problém těch studentských půjček. Je, pardon, ne, já teď hovořím o studentských účtech. Pokud neumožníme Eh, studentům, aby získávali vlastně úvěr automaticky, tak užitečnost takového přístupu k bankovním účtu se ztrácí. Asi by eh, eh, potřebovali nejen si otevřít účet, ale také získat určitý úvěr. Já pochopitelně vím, že to má svá omezení, protože chceme snížit zadluženost studentů, ale Myslím si, eh, jak jsem ji řekl, že každé opatření má také svou druhou stránku. Eh, eh, v jedné oblasti si ale myslím, že by harmonizace, vlastně dvě oblasti jsou takové, kde bychom měli pokročit s harmonizací. Za druhé je to, čemu říkáme home banking a druhá oblast je přeshraniční bankovnictví. Například v této zemi, kde žijeme, home banking Jestliže chcete mít home banking, tak musíte na to mít speciální zařízení, které si koupíte nebo, půjčí, nebo si to pronajmete od banky, abyste k tomu měl přístup. Jestliže chcete provést převod bankovní v této zemi, tak za to zaplatíte obrovské poplatky, protože e, jiným způsobem se to vlastně nedá udělat. Jinými slovy, musíte e, jít do banky a tak dále. Tak dále. <clears throat> Já rozumím uh, také tomu, eh, když říkáte, že na vlastně od začátku 90. let minulého století Eh, vlastně jsme si všichni zvykli na to mít karty a přistupovat také, eh, tedy eh, mít možnost získat úvěr, což je možná jeden z důvodů, proč jsme v té krizi, ve které teď jsme. Takže já si myslím, že vždy při úvahách o takovýchto nových věcech je potřeba se zamyslet i na tou druhou stránkou. Já se nesnažím nějak zabránit dalšímu pokroku v této oblasti protože některé ty věci skutečně užitečné jsou, ale některé mohou být nebezpečné. Děkuji. Teď mám ještě dva řečníky na seznamu. A potom požádám pana Mlho, čili pan Koferat je první. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Je pravda, že mě celá ta prezentace pana Millera hodně překvapila. Dokonce i ty tabulky a grafy, ty vlastně jenom potrhují to, co říká pan Müller. A já jsem si všiml jedné věci. Velmi jaksi zásadní nebo důležitá část evropských občanů nemá přístup k základnímu právu. Ono to samozřejmě vychází z historie, nicméně v tuto chvíli si myslím, že ta situace v této podobě již není akceptovatelná. Jsme už přece ve třetím tisíciletí. Jak to, že je ještě stále možné, že někteří z nás nemají přístup k základnímu bankovnímu účtu? Protože tato tato situace v podstatě znamená pro tyto lidi, že nemohou utrácet, nemohou dostávat peníze, nemohou spotřebovávat. A tady hovoříme o několika milionech lidí. A ve chvíli, kdy toto právo je upíráno milionům našich občanů, no tak to je, myslím si, že zcela jasný podnět pro to, abychom jednali co nejrychleji. Myslím si, že tady je třeba zamyslet se nad odpovídajícími právními předpisy. Neměly by to být členské státy, které určí, jakým způsobem je třeba se zachovat, protože ve chvíli, kdy budeme hovořit o pouze národní úrovni, no tak dojdeme do té situace, kdy ta situace bude opravdu velmi diverzifikovaná. My jsme na těch diagramech, které jste nám tady ukázal, viděli, že je opravdu zcela zásadní zajistit toto univerzální právo všem našim občanům a proto potřebujeme nástroj, který bude spojovat všechny naše občany. Takovým nástrojem je právě právo. V případě, v případě, že by tedy bylo třeba tak můžeme jak si ještě naléhat na provádění těchto právních předpisů v členských státech, to ano. Dále, občané si musí být vědomi toho, jaké nástroje v tuto chvíli již existují. To znamená, že spotřebitelé musí být dobře informováni o tom, jaké nástroje mají k dispozici. Já si myslím, že eh, tyto překážky v podstatě jsou ku prospěchu zločinu a korupce. To jsou v podstatě věci, které vedou k tomu, že se manipuluje s velkými sumami peněz v hotovosti. A ve chvíli, kdy vy někomu zabráníte, aby si otevřel bankovní účet, tak vlastně přispíváte určitým způsobem ke korupci. To znamená, že je třeba zajistit právo, ale na druhou stranu je si třeba uvědomit, že ve chvíli, kdy zajistíte toto právo, tak vlastně podpoříte ten eh, správný systém, tak jak by to mělo fungovat. Um, eh, Prendergast, eh, já bych chtěla poděkovat řečníkovi za vynikající prezentaci. Já mám jenom velice stručný dotaz. Já bych se chtěla zeptat, zda už komise předtím se zabývala dobrovolními opatřeními a jaký byl výsledek na úrovni členských států. A také, co se týče eh, tržního selhání. Pokud legislativa je cestou před, pak jestli by to bylo výborné, ale vyžádalo by si to spoustu lidí, spoustu práce a něco takového dělat pro celou Evropu. Ovšem, my tady máme tolik znevýhodněných lidí, proto bych byla velice ráda, jestliže byste mi na tohle to mohli také odpovědět. Děkuji všem a jenom já bych tomu řekla jednu věc velice rychle. Já také eh, myslím, že ten eh, graf je zajímavý, ale mě zajímá něco jiného. Nezdá se, že by tady byla nějaká velká korelace eh, mezi eh, těmi osobami, eh, které nemají přístup a mezi dobrovolnými nebo statutárními opatřeními. Jonathan Poole, kterého já potom tady uvítám a uvítám také pana Klut, Kluta, který je zpravodajem za výbor Ekon k této důležité věci. Čili mě by velice zajímalo, a to už je otázka podrobností, ale jestli, mám, jestli to správně chápu, v Estonsko tam není ani eh, do, statutární, ani zákona, ani dobrovolná dohoda a přitom je na místě tři, co se týče přístupu k bankovním nástrojům. A je to země, která je digitálně hodně gramotná, tak možná by bylo zajímavé se na to podívat i z tohoto hlediska. Já nepatřím nutně uh, Eh, k těm eh, vidím, že Ola Schmidt eh, volal po legislativním řešením a já nutně nepatřím k těm, kteří se nechají přesvědčit, že by formální legislativa byla ehm, roz, od odpovědi, zejména když v Nizozemsku, kde mají jednu z nejlepších situací, je prostě dohoda. E, je to vlastně určitá vlastní regulace nebo spoluregulace, takže bych rád i k tomuhle uslyšel nějaké další úvahy. Děkuji, e, pane předsedo, a děkuji také za všechny dotazy. Dovolte, abych tedy začal tou první otázkou, kterou položila paní zpravodajka, která hovořila o různých bankovních strukturách a různých složitých strukturách. My jsme nestudovali propojení mezi e, strukturou toho bankovního systému, tak jak existuje v různých zemích, protože jsme na to neměli čas e, protože jsme skutečně byli pod určitým časovým tlakem, ale přesto bych chtěl zde jednu věc říct protože je považuji za naprosto zásadní. V některých zemích, já jsem se sám s tím měl možnost seznámit, Neexistuje eh, například ve vesnici, na vesnicích vůbec žádná bankovní struktura. Eh, jednotlivci z jednotlivých bank mohou navštěvovat lidi ve vesnicích jednou za týden, jednou za 14 dní, za nimi přijdou a nabídnou jim nějakou službu. Něco podobného platí i v Indii eh, kde ve vesnicích opět mají lidé možnosti přístupu Eh, k bankovním službám prostřednictvím eh, internetu. To znamená to, že neexistují ty kamenné banky, často vyžaduje inovativní přístup, ale není v žádném případě eh, možné říci, že není možné v takovýchto oblastech, kde neexistují ty tradiční bankovní domy, tyto služby nezajišťovat. Myslím si, že je potřeba skutečně se na to dívat zkrátka trošku inovativním způsobem. Um, Druhá věc, ehm, to se týká toho, proč proč eh, jsme zvolili formu doporučení, což vám připadá jako slabý nástroj. Já nevím, možná jsem eh, obec, vlastně za to eh, optimista, že eh, se radši nejprve podíváme, jak jednotlivé členské státy reagují na, tu, eh, na to doporučení předtím, než bychom uvažovali o nějakém nařízení, které vlastně Eh, přijde zde, zde odsud z centra, ale to je politické rozhodnutí, eh, na to já nemám vliv. Já jenom bych chtěl ještě jednou říci, že v různých členských státech existují různé přístupy, také míra úspěchu je velice různá. To, co řekl pan eh, předseda, je velice zajímavé. Ve Francii existuje příslušná legislativa, ale přitom to nefunguje. V Anglii je to jednoduché, zkrátka banky mají povinnost eh, eh, umožňovat otevřít si účet, eh, podobně je tomu i v Nizozemsku, takže není možné se domnívat, že právní předpisy vyřeší všechno. Na druhé straně ale platí, že existují problémy a těm je potřeba věnovat příslušnou pozornost. Dále je tady Zazněla otázka, jestli nejsme náhodou příliš restriktivní, eh, co se týče těch služeb, které doporučujeme. Dále se to hovoří o home bankingu, eh, o eh, předhraničních transakcích, o tom, jestli by neměly být automaticky u určitých účtů poskytovány úvěry a tak dále. To všechno souvisí s těmi základními bankovními službami a ty otázky jsou skutečně daleko širší ve svém záběru a netýkají se pouze lidí, kteří mají problém s otevřít si účet. Jinými slovy, je to sice zajímavý eh, bod a možná, že se mu budete i nadále chtít věnovat, eh, ale velice důležitý, skutečně důležitý bod eh, je to, co se týká statistiky, kterou máme k dispozici od Eurostatu. Účastníci toho průzkumu byli tázáni, jestli bylo pro ně obtížné otevřít si účet a ne, jestli to je nemožné nebo bylo nemožné pro ně Jinými slovy, e, těmi, e, mezi těmi, kteří říkali, že to bylo pro ně obtížné, určitě byly i tací, které, pro které to bylo absolutně nemožné, ale nemůžeme automaticky říci, že obtížné znamená nemožné. Myslím si, že nám to říká hodně věcí, má to vypovídací hodnotu, hlavně o tom, že lidé mají s těmito věcmi problémy, ale nemůžeme jsou e, <clears throat> učinit závěr, že tito lidé zkrátka nejsou schopni vůbec si otevřít takovýto účet. Tak daleko myslím, že bychom neměli zacházet. Dále jste zazněla řada otázka, která se týká toho, jestli by nebylo lepší, nejlepší řešit to formou směrnice nebo nařízení. To je vlastně už to, o čem jsem hovořil. Záleží eh, na tom nejprve se podívat, jestli české státy v této věci něco dělají ale je také potřeba se zamyslet nad tím, jaké to všechno má výhody a jaké to má také nevýhody, respektive jaké ty různé přístupy, které zvolily členské státy, mají. Chtěl bych opět se vrátit eh, k případu Francie. Před několika lety když jste eh, šli do banky a banka vám odmítla otevřít eh, účet, potom byste se musel obrátit na tu Národní banku francouzskou, což pochopitelně bylo velice obtížné jak se tady o tom do, hovořilo obzvlášť, že si patří do té kategorie lidí, kteří jsou zatím z toho vyčleněni. Teď se tedy změnily ty předpisy které, a říkají dnes, že banka, která odmítne otevřít takovýto účet, má povinnost okamžitě předat všechny tyto informace Národní bance a ta Národní banka potom e, pošle tyto informace do banky, která byla určena jako banka, která eh, je ochotná takovýto přístup k bankovním účtu zajistit. Je to pochopitelně stále ještě dlouhý proces a pořád eh, eh, si můžete klást otázku, proč mám posílat informace do Národní banky, ale každopádně už je to eh, jednodušší proces, než tomu bylo před dvěma lety. Myslím si, pane předsedo, že jsem snad reagoval na všechny ty otázky, i když pochopitelně jsem moc času neměl a odpověděl jsem na ně věci stručně. Každopádně vám děkuji, pane Millere. Doufám, že e, zůstanete zde i na to slyšení, takže můžete dostat ještě příležitost vyjádřit se v té širší diskusi, která bude následovat v rámci slyšení. Teď přejdeme Eh, přímo eh, ke slyšení, ale dovolte, abych nejprve přivítal všechny naše významné hosty. Chtěl bych také vysvětlit eh, jednu věc a sice, že ta studie, kterou jsme zadali eh, a která se byla přednesena, nám eh, vygenerovala celou řadu důležitých údajů a důkazů o eh, dopadu této situace na naše občany. Tato prezentace je k dispozici. Doufám, že ti z vás, kteří se nalazíváte nebo kteří následujete na internetu, vězte, že i pro vás to bude tato zpráva k dispozici na webu. Eh, tato studie bude pochopitelně dána k dispozici také všem účastníkům tohoto veřejného slyšení. Teď eh, mám skutečně velké potěšení eh, zahájit naše slyšení ještě jednou. Bych chtěl mezi námi přivítat oba zpravodaje, kteří mezi nás přišli, což je Evelyn Gepardová z našeho výboru IMCO a pan Jürgen Klitem z výboru pro hospodářské záležitosti. Jsem také velice potěšen tím, že se k nám eh, přidal i pan Jonathan Full, což je generální ředitel DG Trh. Eh, teď eh, všichni budeme mít možnost říct několik slov na úvod, potom budeme mít možnost vyslechnout si odborníky, a to ve dvou blocích. Eh, ta, ten první blok se bude věnovat eh, základním bankovnictví jako eh, právu spotřebitele a potom budeme hovořit o přístupu k těm základním platebním účtům a jaké z toho vyplývají výhody pro vnitřní trh. Eh, já teď nebudu číst životopisy všech řečníků, protože jsou k dispozici v psané formě. Zajímá nás pochopitelně nejvíc to, co nám chcete říct. Nejprve tedy dovolte, abych ještě jednou dal slovo Evelyn Kebhartové, která řekne několik slov na úvod a potom um, Jonathan Fall a pan Klute. Takže Evelyn je první. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vůbec za tu možnost uspořádat zde toto slyšení, protože my tady budeme hovořit o otázce, eh, která se týká opravdu velkého množství lidí. Jde o 30 milionů eh, lidí, občanek a občanů, kteří jsou starší 18 let a nemají žádný bankovní účet, žádný přístup k tomuto bankovnímu účtu. Já když jsem se začala tímto tématem zabývat, tak jsem vůbec nečekala, že vlastně budu konfrontována s tak vysokým počtem lidí. Ráda bych eh, připomněla, že se tímto tématem nezabýváme letos poprvé. Již 16 let eh, vlastně Evropský parlament neustále klade tuto otázku a komise eh, na to reaguje či nereaguje. Již v roce 2008 jsme opravdu velmi aktivně žádali Evropskou komise, aby se tímto tématem zabývala. I pan Monty tehdy upozorňoval pana Baroza, že to je téma, ke kterému se musíme v nějakým způsobem vyjádřit. Pan Monty tehdy říkal, že Evropská komise, já to zestručním, eh, pan Monty eh, prosil v podstatě komisi, aby předložila návrh, na základě něhož by bylo možné zajistit, aby všichni občané a občanky Evropské unie měli přístup eh, k bankovnímu účtu a tímto způsobem mohli také využívat všech výhod vnitřního trhu. To znamená, to je jasná výzva pana Montyho. Eh, v podstatě tehdy to vycházelo i z rezoluce našeho kolega, kolegy Luigio. Eh, možná, že si vzpomínáte na pracovní program z roku 2011. V rámci toho jsme hovořili v podstatě o návrhu směrnice E, která by se tímto tématem zabývala. Já jsem byla opravdu velmi, velmi zklamaná, když jsem viděla, že nakonec té směrnice se zase stalo pouze doporučení a to i v souvislosti s tím, co právě řekl pan Müller. To znamená, e, on sám také potvrdil, že toto doporučení v podstatě vůbec nelze nějakým způsobem prosadit. To znamená, že ve chvíli, kdyby členský stát se tohoto doporučení nechtěl držet, no tak v podstatě se držet nemusí a nemůžeme čekat další dalších 5-6 let eh, a nic nedělat, protože tady jde opravdu o velké množství lidí. Chci ještě jednou tady zdůraznit, že teď nejde o lidi, kteří nechtějí eh, žádný bankovní eh, účet. Pokud lidé chtějí mít své úspory pod polštářem ve své ložnici, budíš eh, to tak mají. O tom, prosím vás, nemusíme vůbec eh, diskutovat, protože o tom jsme zde již debatovali v rámci tohoto výboru. Jde o to, aby v podstatě lidé měli právo na přístup k základnímu účtu. Já teď nehovořím o všech bankovních službách eh, navázaných na existenci bankovního účtu. Jde o to, aby byly pokryty opravdu ty základní služby. Ty základní eh, bankovní služby, které jsou pro život v dnešním digitálním světě naprosto nepostradatelné. Jde o to, abyste mohli zaplatit nájem, abyste mohli obdržet svou mzdu Jde o to, abyste si mohli koupit výrobky přes internet. Jde v podstatě o to, abyste se mohli opravdu podílet na životě společnosti v Evropské unii. Já, když jsem eh, říkala, že chci vypracovat zprávu z vlastní iniciativy a tehdy mi nešlo o to, abychom začali regulovat eh, služby samotných bank, eh, protože určitě o tom dneska ještě mnoho uslyšíme. To znamená, že ty bankovní systémy v jednotlivých státech jsou opravdu velmi, velmi odlišné. To znamená, že eh, nejsou ani v podstatě v tuto chvíli z tohoto úhlu pohledu regulovatelné. To ale ani nechceme, my nechceme regulovat. Já bych ráda, aby to tady bylo jasné. Jsme přece ve výboru pro vnitřní trh. Pro nás je důležité, důležité, abychom mohli říci, že v rámci vnitřního trhu zajišťujeme mobilitu a pohyb pro naše občany. To znamená, aby existovala řešení pro eh, naše občany, aby tedy ty systémy v každém jednotlivém státě nabízely nějaké řešení pro právě tyto zmíněné skupiny obyvatelstva. Já jsem opravdu o tom velmi přesvědčena a já vím, že toto přesvědčení sdílím ještě s dalšími kolegy v tomto výboru. Eh, oni se mnou souhlasí, že v podstatě tady potřebujeme nějaké právní řešení, které je prosaditelné, které je proveditelné, to znamená něco, co zajistí, že tyto služby jednoduše budou nabízeny. To je přesně to, co jsem si přece vzala, když jsem se tomuto tématu začala věnovat. Proto jsem velmi ráda, že v tuto chvíli tady tady probíhá toto slyšení. Já jsem velmi ráda, že zde máme i zpravodaje z výboru Ekon, že se rozhodl, že se s námi bude tedy dělit o své názory a samozřejmě eh, aniž bychom v tuto chvíli věděli, který tedy výbor bude za to zodpovědný. Jde nám hlavně o to, abychom zajistili, abychom našli řešení pro naše občany a občanky. To je přesně to, eh, co já v tuto chvíli vnímám jako cíl naší práce. Děkuji. Teď eh, poprosím pana Klitého. Děkuji. Já bych v první řadě rád poděkoval za pozvání na toto zasedání, protože před eh, přibližně devíti měsíci v našem výboru se také odehrálo podobné slyšení. Já vím, že tady už také několik eh, slyšení proběhlo. Já jsem velmi rád, že v tuto chvíli se tady setkáváme ve vašem výboru. Eh, E, samozřejmě ty už si zmínila to, že ještě stále nevíme, který výbor ponese tedy ty hlavní, e, tu hlavní zodpovědnost, protože e, výbor Ekon by se k tomu samozřejmě stavěl k tomu tak, že v podstatě jde o regulaci bank, ale samozřejmě rozhodnost to konečné řešení bude přijato velmi brzy, takže eh, na tom se samozřejmě musí dohodnout ještě předsedové výboru a prezidium a tak dále. Poté, co zažili naši občané souvislosti s hospodářskou a finanční krizí, poté co viděli v podstatě, jakým způsobem občané a stát v podstatě pomohl eh, finančním a bankovním institucím dostat se z tíživé situace, tak v podstatě je jasné, že občané v tuto chvíli čekají, kdy někdo konečně udělá něco pro ně. Mm, já to slyším stále častěji od našich občanů a myslím si, že je třeba velmi jasně v tuto chvíli polit, jak si prohlásit eh, na politické úrovni, že v tuto chvíli chceme také udělat něco pro naše občany ve chvíli, kdy hovoříme o finanční inkluzi. Evelyn Gepard už eh, zmínila velmi mnoho důvodů, hlavně tedy z eh, úhlu pohledu spotřebitele, které jaksi mm, podporují takovýto návrh, měl by to být tedy také legislativní návrh, o tom já vůbec nepochybuji. Nicméně, ale eh, bych teď řekla něco k té debatě, která proběhla u nás ve výboru Ekon, to znamená, že budu hovořit o tom, co zaznělo u nás. My jsme v podstatě hovořili o jednom aspektu, hovořili jsme v podstatě o tom, že eh, vlastně se neustále eh, více snižují hotovostní platby a to hlavně díky elektronickým platbám. Nicméně hotovost jako taková, to je v podstatě veřejná služba, nebo je to v podstatě veřejný statek, za který člověk nemusí vůbec platit. Ve chvíli, kdy ta hotovost již nebude existovat a vše se bude platit pouze elektronicky, tak už nebudeme hovořit o placení zdarma, budeme hovořit o něčem, co v podstatě vlastně využívají ku svému prospěchu eh, banky. To znamená, že z úhlu pohledu bankovní regulace je třeba tady najít nějaký způsob regulace, který samozřejmě ve chvíli, kdy tedy se bude platit daleko méně v hotovosti a bude se e, využívat stále více elektronická platba, tak aby to vedlo samozřejmě k tomu, že všichni budou mít přístup k nějakému základnímu platebnímu účtu. Samozřejmě to všechno není úplně e, zadarmo ehm, Kromě toho samozřejmě jsme hovořili o těch nízkopříjmových skupinách, to znamená, že lidé s nízkými příjmy v podstatě takové to, eh, možná, že by pro ně takové to konto bylo eh, příliš finančně náročné, to znamená, je třeba ujasnit si v první řadě, s jakými náklady bude takové to, takovýto účet spojen. My si myslíme, že takovýto základní účet by měl být účtem, který by v podstatě musel být nabízen. To znamená, že by to bylo takové vstupní konto, to znamená konto, které není spojeno se s celým tím spektrem služeb. A to znamená, že by tady měly existovat eh, určité úvěrové eh, limity. To znamená, že by tady neexistovala možnost přečerpání. To na to poukázala samozřejmě i krize. Viděli jsme, že právě lidé v krizových situacích a lidé eh, s nízkými příjmy v podstatě velmi často eh, využívali svých účtů. My jsme velmi často v podstatě slyšeli od zástupců eh, různých členských států, že tady jde v podstatě i o otázku vzdělání nebo finanč, finančního vzdělání nebo finanční výchovy smlouvy. To znamená, že přístup eh, k penězům eh, v různých členských státech je odlišný a to je také velmi důležitý aspekt ale myslím si, že s tím, jak si v tomto, na tomto se rozhodně shodneme eh, i s vaším výborem. My si myslíme a zasazujeme se o to, aby to, je, aby to bylo něco, co budou nabízet všechny banky. Ve chvíli, kdyby všechny banky samozřejmě eh, byly povinovány toto nabízet, no tak eh, samozřejmě by tady vznikaly možná různé bankovní asociace a tak, ale tak eh, to, to samozřejmě může vést jaksi k různým, eh, k, jaksi k různým transformacím, nicméně mělo by to být závazné. Všichni by měli eh, být povinováni nabízet takovéto konto. Eh, ve Spolkové republice existuje takzvané konto pro všechny, podle informací, které mám já, eh, tak eh, vím, že Spolková republika jak si ještě žádným, jak si nějakým zásadním způsobem nezasáhla, nechává to v podstatě, nechává tomu takový volný průběh. Nicméně já si myslím, že by bylo třeba tady s tím něco udělat. Nicméně, co se týče spotřebitelských organizací, tak ty upozorní na to, že toto konto pro každého, eh, tak se nazývá tedy to konto, eh, má ještě hodně mezer, je na něj v podstatě navázáno, eh, navázána spousta problémů. Já jsem o tom samozřejmě hovořil i s představiteli bank a já jsem se ptal, ve chvíli, kdy tedy vysím tím nemáte vůbec žádné problémy, tak proč máte problém s tím eh, to legalizovat nebo jak si podepřít to o, eh, o soudními, ne, tedy, pardon, právními předpisy? Kromě toho, souhlasíme s tím, já, já už samozřejmě budu končit, ale eh, chtěli jsme v podstatě 12. března debatovat o prvním návrhu to znamená, že poté by byly předloženy pozměňovací návrhy a ke konci dubna okolo 25. 20. bychom chtěli o tomto návrhu hlasovat. A to z toho důvodu, že v podstatě do konce té lhůty bychom chtěli, dokonce té lhuty, kterou stanovila komise, bychom chtěli mít tu práci za sebou, protože samozřejmě eh, ve chvíli, kdybychom to nestihli, tak eh, by to byl hlavně náš problém. To znamená, že my chceme předložit tu první, ten první koncepční návrh co nejdříve. Takže to by bylo všechno z mé strany pro tuto chvíli a v tuto chvíli předávám slovo opět panu předsedovi. Uh, velice děkujeme, eh, Jirgene, eh, pane Jirgene Klute, protože jste pokryl mnoho otázek a určitě budeme muset spolupracovat i s Ekonem a nepochybně eh, společně vypracujeme velice úspěšnou zprávu. Teď pan Jonathan Fall, jsem velice rád, že vás tady vidím a dovolte, abyste nám ukázal současné hledisko komise. Děkuji Malcolme a vážení členové výboru, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za pozvání na toto slyšení a děkuji vám také za to, že jste navrhli tu zprávu. Velice se těšíme, až si ji budeme moci přečíst. Dobře si uvědomujeme, o co tady jde. Elektronické platby stále více nahrazují hotovostní z hlediska efektivnosti, bezpečnosti a pokud je o elektronický obchod, pak přirozeně to není jenom věc pohodlí, ale přímo nutnosti. Plná účast ve společnosti, v dnešní společnosti, bez bankovního účtu zkrátka není možná. To je obrovitý handicap. My eh, se blížíme k bezhotovostní společnosti v mnoha aspektech našeho běžného života. Proto je velice důležité zajistit spotřebitelům přístup k bankovním službám, aby mohli plně využívat přínosů jednotného trhu a aby také tento trh byl schopen správně fungovat, tak aby to bylo inkluzivní sociálně finančně. My tedy máme uh, Eh, značné rozdíly situaci mezi jednotlivými členskými státy. Státy, které se to nejvíce týká, Bulharsko a Rumunsko, tam vlastně polovina dospělého obyvatelstva víceméně nemá ani základní účet. 30 milionů lidí v Evropské unii mluvíme o dospělých občanech a 6 nebo 7 milionů žádali o účet, ale bylo jim to odmítnuto. Samozřejmě, že nejvíce se to dotýká lidí, kteří mají nízké či nepravidelné příjmy, nebo lidi, kteří v minulosti měli finanční problémy. Tady je několik důvodů, proč tomu tak je. neadekvátní platební bankovní infrastruktura v některých zemích, jak už jsme slyšeli, nedostatečná finanční osvěta a otevřeně řečeno i nedostatek zájmu na straně komerčních bank o klienty, které nepokládají za ekonomicky atraktivní. Dostáváme také stížnosti od lidí, kteří cestují po Evropě, ať to jsou studenti, sezóní pracovníci, od osob, které pravidelně Eh, jezdí, tak se pravidelně stěžují. Já s tím mám vlastní zkušenost, protože můj eh, syn šel na univerzitu ve měs- v zemi, kde má sice občanství, ale měl obrovský eh, problém s tím, aby si ho tam mohl otevřít úspěch, protože ho tam pokládali o zahraničního uchazeče o účet a zřejmě to je třeba takovéto uchazeče daleko bedlivěji proskoumat než místní občany, tedy nemá tam občanství. Čili tady vidíme, že zase zase ne pro každého funguje dobře vnitřní trh. Pokud já vím, tak eh, by se nemělo rozlišovat mezi atraktivnějšími a méně atraktivnějšími um, klienty, ale prostě jenom to, že je to přeshraniční, to stěžuje. Proto občané mají často velké potíže otevřít si a provozovat um, účet v sousedním členském státu, i když jsou možnosti přes internet, eh, mohou cestovat, po Evropské unii díky smlouvám, díky všech té práci, kterou jsme odvedli, ale potom najednou mají problém si jednoduše zorganizovat finanční záležitosti. Eh, Způsobilostní podmínky jsou složité, požadují se různé doklady totožnosti, pak se to ještě musí ověřovat, ale eh, některé ty problémy způsobí právní eh, orgány, někdy, eh, pardon, eh, způsobeny právními předpisy a někdy jsou to zase hm, administrativní předpisy. To znamená, že se jedná například o to, že se očekává například ziskovost nebo se musí posuzovat riziko, než pobočka otevře účet. Já vím, že už jsme některé poslance zklamali prostě tím, že jsme vydali doporučení místo, abychom se rovnou vrhli do přípravy legislativního návrhu. My souhlasíme s tím, že potřebujeme velice odolný rámec a standardy konvergence po celé Unii, abychom mohli zajistit skutečně efektivní přístup k základním bankovním službám. Členské státy, jak už jsme zase dneska slyšeli, to řeší různě. Některé mají e, právní předpisy, jiné e, mají určité dohody v rámci finančního odvětví, etické etické kodexy a asi ve většině členských států, ale nebyly dosud podniknuty žádné kroky. Jak víte, my jsme tedy vydali doporučení, ve kterém zcela jasně říkáme, že je to jenom první krok a že pokud by toto doporučení nevedlo k žádoucímu účinku, v nějž doufáme, že bychom v tom případě z toho vyvodili příslušné závěry což znamená, že bychom pak asi navrhli legislativu. Doma doufáme ale, že tímto doporučením vydáváme důležitý signál k členským státům a bankovnímu světu, že tyto nedostatky trhu a selhávání trhu je třeba řešit a že základní služby základního bankovního účtu by se měly poskytovat, že na to má mít právo kdokoliv. My také v doporučení navrhujeme, aby se ponechalo na členských státech, aby našli nejvhodnější eh, vlastní způsob, jak tohoto cíle dosáhnout. Ale velice trváme na podmínkách, které jsou spojeny s přístupem k těmto službám. V žádném případě kvůli národnosti nebo občanství nebo místu pobytu nebo očekávané ziskovosti nebo zaměstnanosti či ne, nic z toho by nemělo být eh, překážkou k otevření účtu a řekli jsme také, že komise provede revizi záležitosti v červenci tohoto roku. Členské státy eh, podávají zprávy o dodržování doporučení a očekáváme, že závěrečná zpráva bude tento měsíc a poté budeme eh, provádět analýzu toho, co se eh, změnilo, nebo jak se obávám, co se nepříliš změnilo v některých členských státech a pak zvážíme, jak se k tomu postavíme a vydáme eh, zprávu o revizi eh, s příslušnými doprovodnými opatřeními, které budeme pokládat za potřebné a tak učiníme to v tomto létě. S velkým zájmem tedy budeme sledovat vaši práci v tomto směru. Máme celou řadu i jiných eh, záležitostí finančních služeb pro drobné klienty. Týká se to transparentnosti poplatků, týká se to Eh, možnosti přecházení z jedné banky do druhé, dostupnosti nákladů a možná, že tohle všechno nakonec eh, povede k celému balíčku opatření pro eh, bankovnictví pro drobné klienty, což by mohlo být snad v létě, ale bude to hodně záležet na tom, jaký pokrok zjistíme ve všech členských státech, jak budou provádět naše doporučení. My jsme odhodláni jednat, jsme eh, ale eh, odhodláni si také dát na čas, abychom mohli ta data pořádně prostudovat a na základě toho se s konečnou platností rozhodneme, zda si budeme myslet, že legislativa je nejlepší cestou vpřed. Zatím se k tomu stavíme otevřeně, ale naprosto si uvědomujeme, o jak důležitou věc se jedná a proto jsme velice vděční za tuto příležitost zúčastnit se tohoto slyšení. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji, děkuji, Jonatane, za eh, to, to velice eh, přesně sformulované eh, sdělení. My pochopitelně jsme pod určitým časovým tlakem a jsem přesvědčen, že veškeré ty poznatky, které my máme k dispozici, můžeme dát také k dispozici i vám. Jak jsem již řekl, již dříve jsem velice rád, že mezi nás přišli naši vážení hosté a odborníci. Nejprve budeme Eh, hovořit eh, o tom, že přístup k těmto účtům je naprosto základním univerzálním právem. Eh, to je téma toho prvního bloku. <clears throat> Nejprve bude hovořit Anne Feely, která pracuje v Evropské organizaci spotřebitelů, BEUK, je, je velkou odbornicí na tyto věci. E, velice ji mezi námi vítáme. Dále potom budeme mít možnost poslechnout si pana doktora Reifnera z Hamburské univerzity, který pracuje v Ústavu pro finanční služby. Viktor Kaminsky je místo předseda Národní asociace družstevních spořitelen v Polsku a poslední potom bude pan Dürberg z Dánska, který je právník a eh, já se obávám, že eh, dánsky to vyslovím určitě špatně, ale zastup, možná, že potom nám sám můžete říct, jak se jmenuje, tedy ta vaše eh, organizace, kterou se zastupujete. Každý řečník dostane 10 minut. Eh, byli bychom velice rádi, kdybyste se drželi tohoto eh, časového limitu. Potom pochopitelně dáme možnost eh, zpravodajům a stínovým zpravodajům, aby se k tomu vyjádřili. A budeme velice rádi, když potom budete odpovídat vy na jejich připomínky a otázky, po případě, když budete na sebe navzájem reagovat. Také pan Miller pochopitelně může se eh, k tomu eh, věnovat. Anne Fale je první naší eh, řečnicí v tomto, na tomto panelu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě pozvali na toto slyšení. Možná, že zopakuji některé věci, které již byly řečeny, ale my s nimi souhlasíme. Například co se týče toho počtu obyvatel nad 18 let, kteří nemají přístup k běžnému bankovnímu účtu. 30 milionů, ano, je to 30 milionů. V některých státech je to opravdu velmi velké množství ale eh, vy jste hovořili mimo jiné jste zmínili Francii a v této zemi 650 tisíc lidí nemá přístup k bankovnímu účtu a to je opět velmi vysoký počet. Celý ten bankovní systém a systém vůbec povolování eh, vytváření Eh, bankovních eh, účtů je velmi složitý. To znamená, že v tuto chvíli se můžete ptát, jak je to možné, že ve Francii, kde je tolik bankovních institucí, eh, existuje tolik lidí, kteří nemají žádný bankovní účet. Tady hovoříme totiž o lidech, kteří jsou vyloučeni ze společnosti anebo kteří nikdy neměli žádný bankovní účet. A proč nemít bankovní účet může být opravdovým problémem? Protože nemají tito lidé samozřejmě přístup k žádným žádným finančním službám. Ve chvíli, kdy chcete mít pocit, že jste opravdu integrován a jste součástí společnosti, tak byste měl mít opravdu eh, přístup ke všem službám. To znamená, že to všechno vede k finanční, ale také společnosti společenské eh, exkluzi, k vyloučenosti. To znamená, že tito lidé si nemohou v podstatě vzít nic, eh, že si nemohou vzít žádný úvěr, nemohou svým eh, příbuzným poslat peníze přes svůj účet a musí například jít do společnosti, jako je Western Union, která od nich bude vyžadovat opravdu vysoké poplatky za připoslání peněz, nemohou na svůj bankovní účet obdržet své mzdy, nedostanou sociální dávky, protože hotovostní platby u těchto služeb jsou buď to nemožné, anebo velmi, velmi omezené. Tito lidé nemohou v podstatě ani platit své nájmy, to znamená, že mají problémy s eh, ubytováním, nemohou platit účty, nemohou platit účty za elektřinu, za vodu, za plyn a jak již bylo řečeno, tito lidé nemohou využívat eh, nákupu eh, přes internet, nemohou si kupovat eh, slevo, zlevněné věci, protože ve chvíli, kdy si chcete kupovat něco přes internet, tak potřebujete kreditní kartu. Dále pro mobilní pracovníky, kteří nějakou dobu žijí v jiné zemi, mají také problém. Například, tady jeden příklad, pan Fol hovořil o svém synovi, o, o, o synovi, který studuje studoval v zahraničí, ale například syn jedné mé kolegyně, který studoval eh, ve Švédsku, tak eh, v podstatě jemu nechtěli otevřít bankovní účet, protože mu řekli, že eh, musí žít minimálně dva roky na území Švédska. To znamená, že její syn musel pokaždé si vybírat peníze z bankomatu. A má kolegyně sečetla všechny ty poplatky za všechny výběry a vypočítala, že bude za studium svého syna ve Švédsku muset zaplatit o 700 euro více a těch 700 euro zaplatí pouze na poplacích pro výběr z bankomatu. Tady jde o to, že lidé nemohou využívat všechna práva, všechna spotřebitelská práva vnitřního trhu, nemohou nakupovat přes internet. Ve chvíli, kdy se hovoříme, ve chvíli, kdy hovoříme o otevření bankovního účtu v zahraničí, ve chvíli, kdy nemáte trvalý pobyt nebo nemáte jaksi potvrzení obytu na území tohoto státu, tak v podstatě je to skoro nemožné. A, z toho důvodu se například hovoří o možnosti, eh, jak se jak zajistit, aby lidé mohli být přihlášeni E, například v sousední zemi, nebo aby mohli mít v sousední zemi bankovní účet. To znamená, že ve chvíli, kdy člověk by měl přístup k takovému to účtu, tak to znamená, že může přes něj převádět e, peníze, může platit různé služby, e, může na něj ukládat peníze, může z tohoto účtu vybírat peníze, může dělat platební převody tento člověk potřebuje také eh, kartu k tomuto účtu, aby si pomocí této karty mohl vybírat peníze z bankomatu a aby také s tou pomocí této karty mohl platit. To znamená, že toto všechno můžete mimo jiné také dělat online. A já si myslím, že toto by mělo být všechno součástí toho základního balíčku. Samozřejmě, že v každé zemi eh, to bude jinak. Eh, možná, že nějaká země tady bude chtít mít v tomto základním balíčku ještě jiné služby. Eh, to znamená, to musí si definovat potom každý jednotlivý členský stát. Co se týče sazeb za vedení tohoto účtu, tak tady je třeba vyhodnotit zjistit opravdu, jaká je ta, jaké jsou ty minimální náklady na vedení tohoto účtu, aby si tento účet mohl opravdu dovolit každý. A tak, aby nedocházelo ke stigmatizaci eh, vlastníků těchto účtů, tak si myslíme, že by bylo nutné, aby všechny banky byly povinovány takovýto druh účtů nabízet. Co se týče právní eh, formy, tak abychom dosáhli tohoto cíle, eh, my, si, my jsme velmi jaksi zklamáni, že tady se nehovoří o eh, závazném nástroju, protože my si myslíme, že nezávazné nástroje, jako jsou například ty kodexy chování, ty prostě nefungují. A proto si myslíme, že, nebo nejsme si úplně jistí, že dojde ke stoprocentnímu provedení tohoto doporučení. Dále, co se týče přístupu k internetu, protože eh, na různých fórech se stále více častěji hovoří o tom, že přístup na internet by měl být univerzálním právem. My si ale myslíme, že takovým stejným univerzálním právem by měl být také přístup k základnímu bankovnímu účtu. Děkuji. Děkuji. Ehm, pochopitelně i vy můžete dostat kopii té naší zprávy a můžeme se potom v diskusi k některým těm věcem eh, vrátit. Teď eh, velice rád předám slovo panu profesoru Reifnerovi. Máte také 10 minut. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za eh, toto pozvání. Já jsem se věnoval této otázce už v 80. letech ve Spojených státech, kdy jsme eh, hovořili například o zákonu, který měl být v té době schválen už v roce 80. letech ve státě New York, do dneška schválen nebyl. Potom také během belgického předsednictví jsme také hovořili o tom, že přístup k finančním službám je naprosto základní právo. Hovořili jsme o tom, že je potřeba eh, Eh, se tomu věnovat. Ani tady to neprošlo. Dále jsme potom měli mezinárodní konferenci eh, za podpory DG Sanko v Jeteborgu. Tam jsme také hovořili o finančních službách a přístup k těmto službám v Německu. Máme také již dlouhou diskusi, diskusi, která eh, nakonec vlastně vyústila v tu, to doporučení a provedli jsme mezi, od té doby byla provedena celá řada hodnocení tohoto doporučení. Ta, ten závěr eh, ze strany naší vlády byl poměrně negativní. Myslím, že ta otázka je skutečně velice složitá eh, mít eh, přístup na účet nebo ne, neznamená v podstatě nic a také to nic neukazuje. Jestliže někdo na, Například, eh, jestliže eh, se na někoho obrátíme s otázkou, jestli je pro ně obtížné otevřít si eh, účet a takový člověk už má dva účty, tak potom řekne, ano, otevřít třetí účet je pro mě problém. A banka řekne, ano, proč by také měl mít tři účty v jedné bance. Já sám jsem toto zažil, protože uh, Eh, moje banka mě informovala, že vzhledem k tomu, že u nich nemám svůj primární účet, takže budu muset platit poměrně vysoké poplatky, pokud si mít ještě další účet. Já jsem vypracoval eh, dokument, určitý materiál k tomu, bohužel eh, jste to zatím neobdrželi, jsou to výsledky výzkumu a diskusí, které jsme provedli. Jedná se o tři otázky. Za prvé politické možnosti Eh, asi to nemůžete přečíst. Za prvé je to tedy politická, politické možnosti, které máme. Eh, za druhé, eh, kde vlastně by toto mělo stát v tom kontextu finanční krize a za třetí, jaké jsou alternativy řešení. Začnu tedy těmi politickými otázkami. Jestliže někdo nemá eh, přístup eh, k těmto účtům, eh, tak je potřeba si uvědomit, že v Evropě je situace velice odlišná. Někteří, v některých zemích je to upraveno dobrovolně, vychází z toho, že někteří lidé třeba nechtějí mít účet, mají pocit, že to nepotřebují, myslí si, že by museli za to platit zbytečně poplatky. Dále jsou to lidé, kteří vlastně jsou nuceni k tomu, eh, například v Rumunsku a Bulharsku nemáte přístup eh, k těmto účtům a je tam skutečně eh, mnoho lidí, kteří nemají vůbec nic, žádné zakotvení v jakékoliv bance. Ve Velké Británii je e, obrovské množství bank, ale e, jestliže e, nejste ziskový zákazník, tak potom velice často o vás banka nemá zájem. Navíc to souvisí s, pří, s, pře, s s příliš velkou zadlužeností. Bohužel to přečíst asi nemůžete, nedokážete. Ehm, tady hovoříme o vztazích mezi jednotlivými vrstvami společnosti a e, přístupu na, e, k účtům. Jak vidíte, lidé, kteří mají daleko, e, kteří mají vysoké příjmy, mají desetkrát větší možnost přístupu k bance. Čili je to všechno otázka chudoby a otázka předluženosti, ale to je jeden společenský nebo sociální aspekt, ale na druhé straně platí také to, že společnost chce, aby tyto lidé měli účty, protože to je daleko levnější, protože my máme studie v Německu, které ukazují, že Eh, velice často eh, se proplácejí sociální dávky lidem v hotovosti a to je daleko dražší než převodem na bankovní účet. Existují další eh, pochopitelně například automatické výběry eh, jsou daleko eh, levnější, eh, než jestliže se to provádí hotovostně. S tím souvisí ještě další otázky. Existují pochopitelně velké rozdíly Eh, eh, elektřinu, vodu potřebujeme jako chleba a eh, sůl, ale s bankovními službami to tak není. A do jaké míry potřebujete takové bankovní služby, záleží na tom, v jakém prostředí se pohybujete. Jinými slovy, my potřebujeme vědět, empiricky zjistit, kde jsou ty základní problémy. Um, ale ty empirická data, které v současné době zatím nám k tomu nestačí. Eurostat um, má uh, Eh, určité eh, nástroje, to znamená dělají průzkum veřejného mínění, ale to patří do oblasti marketingu, to nepatří do oblasti sociálního výzkumu. A ehm, jestliže se lidi na něco ptáte, tak to, ty odpovědi, které získáte, vám nemusí nutně popsat eh, tu faktickou situaci. Já sám jsem sociolog, já mám rád empirické hodnoty, ale myslím si, že je potřeba ehm, se ptát těchto lidí, co si o tom myslí. Pochopitelně potřebujeme mít také takové informace, jako kolik lidí má přístup, kolik nemá přístup, v kterých zemích tomu tak je, a potom to nějakým způsobem srovnávat. To je pravda, ale potřebujeme i věci jiné. Jestliže se podíváme na možná řešení, potom je potřeba uh, si říct, jestliže chceme, aby lidé používali eh, tyto účty, tak je potřeba nejprve je nějakým způsobem eh, informovat o tom, proč je potřeba říct, že eh, se tím snižují náklady, jestliže lidé nemají přístup k takovémuto účtu, protože jsou příliš zadluženi nebo tak, tak tam je také potřeba tyto věci vysvětlovat. Já už před 30 lety jsem hovořil o tom, že bychom se vždy měli soustředit na ten nejzákladnější problém a to je předluženost. Předluženost je velice často důsledek toho, že člověk nemá eh, účet k dispozici. Od roku 2004 již existuje určitá tradice. Vy víte, že v roce 2004 Evropský parlament změnil směrnici, respektive návrh. Eh, to byla ta směrnice, která se zabývala právě předlužeností a a v této nové směrnici eh, tady se stanovuje, že u těch úvěrů, které jsou uročeny vysokým úrem, tak, eh, úrokem, to jsou ty eh, úvěry, které eh, zůstávají po té, co již byly vyčerpány ty základní peníze, které byly v rámci úvěru při tomu člověku dany. Myslím si, že to často vede ke vzniku určitých překážek ve finančním sektoru, protože všechno je napojeno na to, do jaké míry eh, jste důvěryhodný jako člověk, který může získat eh, eh, úvěr, kde vlastně vydělávají banky peníze. Myslím si, že bankovní účet je vlastně takovým centrálním bodem získávání peněz, protože máte klienta, klientovi můžete potom prodat další produkty, a jestli takový člověk potom eh, přečerpá svůj úvěr, tak z toho můžete mít eh, v budoucnosti určitý příjem. Jestliže někomu nemáte možnost tedy nabídnout úvěr, jestliže nemá účet, tak mu nemůžete ani nabízet další, další bankovní produkty. Jinými slovy, tady hovoříme skutečně o tržním selhání. Jinými slovy, eh, to je také důvod, proč eh, to doporučení nefunguje. Doporučení může fungovat jenom tehdy, kdy lidé skutečně mají určité pobídky, aby určité věci dělali. Tam, kde dochází k tržnímu selhání, tak tam potřebujeme mít zajištěná práva a potřebujeme mít také zákony. Jestliže si položíme otázku, co vlastně potřebují lidé, jaká je vlastně funkce těchto bank ve vztahu k těmto lidem, tak si myslím, že nejdůležitější funkcí je udržení likvidity. A je potřeba také, aby tito lidé eh, měli možnost zjistit, jakým způsobem eh, to vypadá s jejich finančními prostředky, dostáváte každý měsíc eh, výpis a tak dále. Lidé, kteří nemají bankovní účet, pro ty je daleko obtížnější si udělat představu o tom, jaká je jejich faktická finanční situace. Dále je to potom takový pas, takový bankovní účet je vlastně jakýsi pas, který také podpoří vaši důstojnost, vaši sebejistotu, sebedůvěru E, například v Americe taková kreditní karta je v podstatě pas, protože tam nemáme občanské průkazy. A pochopitelně, jestliže nemáte bankovní účet, tak musíte e, o tom příslušnou stranu informovat a tím se stáváte druhořadým občanem. Čili i toto jsou věci, které je potřeba mít na paměti. Um, převody eh, příjmu, o tom jsme již hovořili, pochopitelně, že emigranti mají obrovské problémy s převodem těchto peněz, jestliže se podíváte na to, kolik to stojí poslat peníze například prostřednictvím West Union, někdy je to až 10% některých těchto převodů, hlavně když se jedná o ty malé částky, takže ti lidé, kteří již mají velice málo peněz, tak ještě spoustu těchto peněz ztrácejí právě tím, že nemají možnost tyto peníze eh, posílat eh, jinak než při použití takovýchto eh, firm. Eh, otázka je, jestli tedy existuje nějaké řešení. Řešení musí být na bázi práva. Kromě toho je potřeba se podívat na situaci té banky, která vlastně eh, umožňuje otevírat takovéto účty, protože i ta se může dostat do určité rizikové situace. Já vím, že už jsem přetáhl svůj čaj. Myslím si, že to všechno je potřeba mít jaksi pod kontrolou. Um, um, Myslím si, že co se týče těch úvěrů, myslím si, že potřebujete mít určitý úvěr k dispozici, abyste měl likviditu k dispozici. A e, vlastně v tom doporučení, ano, s tím e, souhlasíme. Myslím si, že by tady zcela přesně měla být také určeny náklady a měli bychom také zvážit možnost tedy e, automaticky přidělovat i úvěry. Děkuji. Velice, dě, velice děkuji i vám a myslím si, že tohle to byla dlouhá historie a já jsem to všechno neslyšel, i když už jsem tady tolik let. Takže vám děkuji, že jste s nám sdělil zkušenosti se své minulé práce a možná, že tentokrát se dobereme po kroku. Máme každopádně teď i váš dokument. Náš dalším řečníkem, eh, kterému teď eh, dám pět minut, eh, bude pan Kamínský. Dobrý večer a děkuji za to, že jste pozvali i e, úvěrové svazy Credit Unions, aby se zúčastnili tohoto slyšení. Já bych e, chtěl říci několik slov, jak e, řešíme tuto záležitost a také se v několika připomínkách vyjádřím k návrhům. Já zastupuji Národní asociaci Credit Unions. Máme členy v Spojeném království, v Polsku, Rumunsku, Estonsku, Makedonii. Pro ty, kteří eh, nejsou eh, s našimi organizacemi eh, dostatečně obeznámeni, jsou to vlastně finanční družstva, kooperativy demokratické. Hm, kontrolované finanční instituce, které patří svým členům a dodržují mezinárodní eh, družstevní principy a také mezinárodní principy, které se týkají těchto vlastně kampeliček které eh, fungují lokálně eh, v rámci definovaných hranic. Může to být eh, zeměpisná oblast, nebo to může být zaměstnanost v konkrétním odvětví, nebo podnik, a nebo to může být členství v, v konkrétní asociaci či organizaci. Tyto úvěrové svazy, credit unions, tyto družstevní záložny nefungují vlastně na přeshraničním základě, ale místně, protože my poskytujeme služby pouze našim členům na místě. Jedná se o neziskové instituce a e, proto tyto e, instituce distribuují veškeré nadbytky členům prostřednictvím služeb, prostřednictvím tím, že vlastně posilujeme členský kapitál tyto úvěrové svazy, tyto eh, družstevní záložny vlastně umožňují eh, úspory, eh, ukládání peněz a poskytují tedy eh, služby osobám nebo rodinám, které mají jenom skromné prostředky. A my se lišíme od bank, protože nejsme ziskové organizace, ale lišíme se také od nevládních organizací a nejsme ani mikrouvěrové organizace, protože eh, my, naše organizace jsou um, samostatné, samostatně se udržují, sami se investují, nemáme žádné externí investory ani pomoc zvnější, nepoužíváme nebo nedostáváme ani státní finanční prostředky na e, naši činnost, aspoň tak je to ve většině jurisdikcí. Některé úvěrové svazy navrhují nejenom jednoduché služby, ale také ku příkladu e, platební služby, běžné účty, debetní karty, bankomaty, internetové bankovnictví. Některé naše e, e, organizace dokonce mají možnost i nabízet hypotéky. A důležité je, že, jak už jsem říkala, tyto družstevní záložny, tyto credit unions, jsou demokratické instituce, které jsou vlastněny svými členy a v mnoha případech vlastně je provozují eh, dobrovolníci mají eh, své představenstvo a jenom v představenstvu nebo v dozorčí radě jsou potom, eh, zasedají osoby, které nedostávají žádnou finanční odměnu za svoji práci. Historicky vzato byly tyto organizace založeny proto, aby pomohly eh, lidem získat eh, přístup k financí, aby se bojovalo proti lichvě. A v současné době se tyto úvěrové svazy pořád zaměřují na nízkopříjmové eh, kategorie klientů. Snažíme se pomoci lidem, aby mohli navýšit své osobní úspory a aby měli příležitost získávat eh, dostupné půjčky a zodpovědně s nimi zacházet. Snažíme se také zlepšovat eh, finanční gramotnost našich členů. Já bych také vám chtěl něco říci o naší činnosti. Co děláme na podporu iniciativy o lepší finanční začlenění, se kterou přišla Evropská komise? My doporučujeme holistický přístup k této věci. Je třeba tedy podporovat finanční začlenění a hovoříme-li o holistickém přístupu, pak ti myslíme, že je třeba provádět osvětu, poskytovat poradenství. Lidé potřebují přístup k různým finančním službám, ne na jenom o základní účty potřebují také k tomu potřebné právní prostředí na ochranu spotřebitelů. Krom toho Ehm, musíme eh, také mít eh, zákony pro nekomerční poskytovatele úvěru a je třeba, aby se zamezilo nerovnému zacházení v porovnání s komerčními bankami, protože přesně to je problém, s ním se setkáváme v mnoha eh, zemích, kde máme své členské organizace. Máme také technické a právní překážky, které v některých členských státech omezují eh, schopnost našich organizací poskytovat plné služby a přístup k eh, běžným účtům. Kredit, eh, kreditní svazy, úvěrové svazy už po dlouhá léta nabízejí základní účty bezplatné, nebo kde jsou zcela transparentní jenom drobné poplatky a žádné penále se neúčtuje a podobně. Eh, my eh, nenabízíme možnost přečerpání v případě základních účtů. ale samozřejmě, že každý člen takovéto záložny, takovéhoto úvěrového svazu může zažádat i o další, širší služby, takže pak bude mít přístup nejenom k základním službám, ale za určitých okolností ovšem bude mít přístup už i ke složitějším službám. Ovšem v některých státech například v Estonsku, Irsku, Rumunsku, úvěrové svazy mají určitá omezení, eh, která omezuje schopnost poskytovat běžné účty, například v Estonsku nebo v Rumunsku. Uvěrové svazy nejsou zmocněny k tomu, aby přijímali takzvané depozity neboli úspory ani od vlastních členů. V jiných případech vnitrostátní právní předpisy omezují schopnost našich členů eh, vybírat finanční prostředky, pokud eh, nesplnili eh, své povinnosti splácení půjček. A také velice často zjišťujeme, že přístup k platební infrastruktuře je příliš nákladný pro tyto úvěrové svazy. Máme tady eh, případovou studii Polska. 23% dospělého obyvatelstva Polsku nemá bankovní účty. A jsou k tomu dva hlavní eh, eh, důvody. Lidé trápí vysoké náklady na vedení účtu a nedostatečná důvěra bank ale podle výzkumu, který si provedla eh, Polská centrální banka, jsme také zjistili, že 54 respondentů odpovědělo, že zkrátka mají pocit, že nepotřebují žádný účet, protože jednoduše preferují hotovost. Pak je velké množství lidí, kteří se vyjadřují v tom smyslu, že jejich příjmy jsou příliš nízké, že nemají žádné úspory nebo nemají pravidelný příjem, eh, poplatky jsou příliš vysoké, že náklady převyšují přínosy, že úspory jsou málo úročené. Jenom 2,6 respondentů řeklo, že eh, Eh, jim bylo odmítnuto založení účtu, protože nemají stálou práce. Někteří zase říkají, že služby vedení účtu jsou pro ně příliš složité, ale těch není moc. Možná, že eh, toto přeskočím, nebudu hovořit o eh, naší činnosti za poslední dva roky v této oblasti. A Jenom bych se zamyslel nad tím, co Evropská unie může mít. My podporujeme, aby Evropská unie i nadále tlačila politicky na eh, členské státy ve směru finančního eh, začlenění. Navrhujeme také, souhlasíme také s návrhem, ale myslíme si, že by to nemělo být všechno příliš preskriptivní, tak, aby celkové náklady na vedení účtu mohly posoudit samotní poskytovatelé. Evropská unie a České státy by měly přistoupit komplexně k řešení problému finančního vyloučení, včetně nadměrné zadluženosti. A Eh, také posoudit eh, nadměrné náklady. Myslíme si také, že by se neměly klást neúměrné požadavky z, důvodu boje proti praní špinavých peněz a nedostatek přístupu úvěrových k svazu, k vyrovnávání k, k obchodu je velice velkou překážkou také. A někdy by pomohla technická podpora také ze strany Evropské unie, tak aby byly možné rozšířit tu nabídku běžných účtů, kterou dnes naše organizace poskytují. Děkuji vám, máte jistě velké zkušenosti v této oblasti. Eh, vy jste hovořil o těch věcech, o kterých jsme hovořili již předtím. To jenom potvrzuje, že, skutečně se, eh, že se skutečně jedná o mimořádně složitou záležitost, eh, o čemž hovořil i pan profesor Reifner, který hovořil o těch věcech, které souvisejí s tou úvěrovou um, směrnicí a také se směrnicí právě, která upravuje uh, postavení vašich kampeliček. To znamená, uh, Eh, k tomu vlastně jsme eh, eh, měli prezentaci včera ještě. Myslím si, že nakonec dáme možnost také naší paní zpravodajce, aby na to reagovala. Naše poslední prezentace v tomto bloku je prezentace pana Petra Dürberga. Doufám, že aspoň vaše jméno jsem vyslovil správně a teď velice rád budu, když nám řeknete něco o tom, jaké zkušenosti máte vy. Pane předsedo, Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že tady mohu mezi vámi dnes být ve své prezentaci. Ehm, bych se chtěl podívat na některá ustanovení vyspívající ze smlouvy, ehm, která jsou relevantní pro eh, úpravu eh, těchto eh, služeb, které jsou obecného zájmu. Dovolte, abych teprve se zmínil také o některých problémech, které s tím souvisejí a na závěr potom um, z toho udělám nějaké závěry. Já nevím, já doufám, že mám také prezentaci ve formě slajdů k dispozici, ale není na eh, té obrazovce, takže zdá se, že máme trošičku problém technický, ale nějak to snad zvládneme. To první ustanovení je ustanovení, které bylo v té původní smlouvě. Eh, souvisí to s eh, hospodářskou soutěží. Jedná se o článek 106 současné smlouvy. A zde se konkrétně hovoří o podnicích, které mají možnost poskytovat právě služby obecného eh, zájmu. Eh, co se týče tohoto článku 106, eh, tam se eh, stanoví, že ta normální smluvní pravidla platí také ve vztahu k tomuto typu služeb. To si myslím, že je to východisko a jestliže chceme z toho vyjít, tak um, se odchýlit, tak potom musíme nějakým způsobem ospravedlnit, nebo jinými slovy musíme Eh, zajistit to, aby nedošlo k disproporčnímu ovlivňování normálních pravidel stanovených touto smlouvou, to znamená eh, věci týkající se hospodářské soutěže a volného pohybu. Čili toto eh, je tedy upraveno ve smlouvě a ta úprava, která se týká těch obecných, všeobecných služeb, tak tady jsme museli přesně takto toto ospravedlnit. Eh, ve smlouvě z Amsterdamu, tam potom se eh, objevují nová ustanovení vztahující se k těmto službám. Tato ustanovení potom eh, dále byla propracována v Lisabonské smlouvě. V Lisabonské smlouvě se jedná o článek 14 smlouvy. Zdá se, že skutečně se je to škoda, že to nemáme na obrazovce, protože je to skutečně lingvistické mistrovské dílo, eh, kterého jsme schopni pouze na Evropské unii. skutečně vás to začne bolet hlava, když si snažíte něco takového přečíst. Já si myslím, že já sám za sebe mohu říct, že tomu nerozumím, nevím, jestli tomu někdo rozumí, ale v tom článku se fakticky stanoví, že Unie vlastně stanovuje principy pro eh, zajištění služeb všeobecného eh, hospodářského zájmu a je na členských státech, aby eh, poskytovali finanční prostředky na zajištění takovýchto služeb. A pak jsou tam ještě další a další ustanovení, Eh, bez újmy a tak dále a tak dále, ale toto fakticky je to, co to znamená. Jinými slovy, toto jsou základní principy eh, upravující tyto eh, služby. Jinými slovy se neříká, že, to za, že Unie by měla zajišťovat tyto služby tohoto zájmu. Jinými slovy se určitě jsou takoví právníci, kteří eh, Eh, budu mít určité pochyby v tom smyslu, jestli je vůbec možno využít eh, tohoto článku pro vytváření tohoto typu služeb. Myslím si, že v tomto článku ještě je jedna věc, která stojí za zmínku, a sice eh, toto musí být upraveno nařízením. Dnes se zde zaznělo, že eh, ta regulatorní krajina, eh, abych to tak řekl, v jednotlivých členských státech se zásadně liší, což eh, by nás mohlo vést k závěru, že v podstatě se jedná spíše o směrnici, protože směrnice vlastně bere v úvahu rozdíly v jednotlivých členských státech. Jestliže eh, bychom se pokusili tedy aplikovat článek 14, tak potom bychom s tím měli jeden problém a sice, že jediný akt, eh, který se můžeme použít, je nařízení, což je další argument, eh, který ehm, je proti tomu, abychom vycházeli z tohoto článku 14 Eh, dále potom máme tedy protokol 26, ten také upravuje tento typ služeb. Eh, tento protokol 26 eh, nemůže být považován za právní základ, ale možná, že to stojí za zmínku stejně, protože zde se hovoří o e, celostátních, to znamená centrálních, krajských a místních orgánech, které mají povinnost organizovat e, služby tohoto typu, to znamená všeobecného hospodářského zájmu. Jinými slovy, v tomto jazyce, tímto jazykem vlastně se říká, že to není e, na Unii, aby vytvářela tyto a zajišťovala tyto služby. Myslím si, že také stojí za to, že e, e, tyto e, služby jsou upraveny také sekundárním právem, jestliže hovoříme o tržní liberalizaci, tak ty síťové, síťová odvětví, telekomunikace a tak dále v těch aktech sekundárního práva, tam se také hovoří o těchto službách všeobecného hospodářského zájmu, ale všimněte si jedné věci a sice, že v těchto aktech eh, opět to není Unie, která eh, vytváří a zajišťuje tyto služby všeobecného hospodářského zájmu, ale Unie říká, budeme liberalizovat tento trh a v rámci této liberalizace budeme respektovat Eh, tyto služby, tak jak jsou zajišťovány v různých členských státech, ať už je to eh, telekomunikační služby ve vzdálených oblastech a tak dále. Jinými slovy, tady se hovoří spíš o potřebě respektovat eh, to, že existují tyto služby a že tyto služby zajišťují členské státy. Jestliže se podíváme tedy na Eh, jestli se podívá to sekundární právo, tak to eh, z toho vyplývá. Myslím si, že eh, nemáme žádný precedens na úrovni Unie pro tyto věci, ale je ještě jedna věc, na kterou bychom se měli soustředit a to je harmonizace podle článku 114 Článek 114 eh, nám dává určitou možnost, eh, pochopitelně ale hodně bude záležet na tom, jakým způsobem eh, budeme formulovat ten instrument nebo popis toho instrumentu, který bychom potřebovali. Možná, že si vzpomínáte, že v článku 114 se hovoří o realizaci vnitřního trhu a hovoří se tady o tom, že my jako právníci bychom rádi Eh, byli v situaci, kdy můžeme použít tento článek i pro tu předhraniční dimenzi. A to do té míry, že eh, tady alespoň se hovořilo hodně o, eh, o sociálním začlenění, což je skutečně velice záslužný cíl, ale kde je ta předhraniční dimenze této věci? Jestliže eh, zdůrazníme aspekt sociálního začlenování, tak potom možná můžeme narazit na problém, pokud budeme aplikovat článek 114 jako právní základ. Myslím si, že by bylo lepší, eh, pokud chceme použít tento článek 114, abychom ho použili tam, kde chceme zdůrazňovat tu situaci, o které hovořil můj eh, kolega, když hovořil o těch přeshraničních situacích, Eh, to byl ten syn studující ve Švédsku, nebo Jonathan, když hovořil také o situaci svého dítěte. Eh, čili tyto situace pochopitelně eh, jsou situace, které vyzývají nás k tomu, abychom se nad tím zamysleli z hlediska té přeshraniční dimenze. A pak tedy je možné odvolávat na tento článek 114. Já si myslím, že to je snad všechno a dovolte, abych vám poděkoval za pozornost. Děkuji. Děkuji. Velice děkuji. Eh, velice děkuji. My jsme se tady vrhli na smlouvy. Ty, vy, vy jste nás trošičku překvapil, když jste říkal článek 40. Ten se podle nás vztahuje na zemědělské produkty. Možná, že byste nám potom mohl dát eh, lepší odkaz, ale my jsme našli článek 114. 14? Every, every committee room in the European Parliament is equipped with a treaty. I eh, Všichni z komise se vždycky napřed vrhnou eh, na smlouvu. Tady vidíte, jak, jak je tak pro takovéto tísňové použití. Uh, Děkuji mnohokrát, eh, že to byla velice eh, kontrastní, stimulující, zajímavá prezentace. Všechny byly takové a děkuji za ně. A teďko požádám kolegy, aby kladli otázky, než přejdeme k dalším řečníkům, ale budeme ještě mít eh, také čas na schrnutí na konci. Proto bych poprosil, aby se všichni vyjadřovali stručně. Kdo má, prosím, dotaz na adresu kteréhokoliv z řečníků? Snad bych bych mohl eh, začít eh, a myslím na tu záležitost eh, příspěvku těch úvěrových svazů, těch družstevních záložen, že to je velice důležité. A vrací nás to k tomu, že v různých eh, členských státech eh, fungují v rámci různých právních rámců a někde třeba ani nejsou. Proto bych eh, byl rád, kdyby pan Kaminský, který nám už poskytl mnoho užitečných informací, kdyby nám řekl, zda existují nějaké zcela specifické záležitosti, které bychom měli vypíchnout tady v širším slova smyslu. Že třeba by to mohlo být důležité nejen v této oblasti, ale jinde, že třeba by mohly být důležité i z hlediska otázka občanů, kteří už mají přístup k bankovním účtům, ale třeba by chtěli mít, eh, chtít přístup eh, k finančním prostředkům, myslím, lidi, kteří mají nízké eh, účty. A nebo my u nás máme také takovéto družstva, která pomáhají lidem zahajovat podnikání a zbavit se tak nezaměstnanosti. To je zase otázka trošku jiného hlediska, ale mohl byste trošku na tohle navázat? dobře. Ty, naš, ty úvěrové svazy se podílejí na snaze o sociální e, začlenění různým způsobem. My totiž nabízíme dostupné, finančně dostupné služby průměrným rodinám a někde, například v Polsku, máme také možnost nabízet služby E, osobám, které zahajují vlastní drobné podnikání, ale můžeme tak činit pouze vůči fyzickým osobám, členům, kteří mají nebo zahajují malé vlastní podnikání. A jaký já vidím hlavní problém v Polsku? Ten spočívá v nedostatku, při, nedostatečném e, přístupu, přímém k infrastrukturám pro vypořádání peněžních eh, operací. A s tím se setkáváme i v jiných státech. Je to také otázka nákladů, zejména pro malé záložny, malé úvěrové svazy, aby měli přístup k této infrastruktuře pro vypořádání finančních operací. Pak, co se týče otevírání základních účtů, tak tedy to, tuto možnost má každý člen takového uh, úvěrového svazu. Také nabízíme finančně dostupné půjčky lidí, kteří nemají nějakou vlastní úvěrovou historii. Čili tohle není velký problém. Směrnice o spotřebitelských úvěrech, kterou jste tady zmiňovali, v Polsku vůbec nepředstavuje problém v rámci eh, této směrnice nemáme problémy a vidíme, že nám přináší mnoho prospěchu. Je tady jedna záležitost, která možná není příliš populární v některých státech, ale musím to přece jenom zdůraznit protože velká část trhu vůbec není regulativně upravena. Totiž úvěry nabízejí různé společnosti, nabízejí služby a vlastně využívají, zneužívají té situace sociálního vyloučení, aby vydělávali na chudých. S tím se setkáváme v Polsku. Pravděpodobně eh, bychom to našli i ve Spojeném království a jistě i v jiných státech. Polsko není zřízen dozor nad takovými to institucemi, nepodléhají žádným regulatorním předpisům, čili vlastně mohou uniknout e, z e, rozsahu působnosti e, směrnice o spotřebitelských úvěrech. Takže to je také problém. Pak V mnoha členských státech také například schází strategie pro finanční osvětu. Žádná taková není. Například v Polsku vláda vůbec nemá zájem o vytvoření takové strategie. Máme svoji vlastní strategii jako úvěrové svazy, kterou realizujeme, ale vláda v tom nevidí žádnou podstatnou věc. Děkuji mnohokrát. Myslím si, že můžeme posléze navázat na řadu z těchto otázek. Teď pan Schmidt a paní Gepard. Děkuji. Ti lidé, kteří nepotřebují eh, bankovní účet, to jsou, myslím, eh, ti občané, o kterých zde hovoříme. Um, Tady eh, se říká, že asi 5 nebo 6 nebo 7 takových eh, lidí eh, v Polsku vůbec nechce mít takový účet. Možná dokonce jich je víc v Polsku, ale někteří zase hovoří o tom, že to je příliš komplikované, nechtějí mít účet a tak dále. Neměli bychom se soustředit právě na tyto lidi, protože vy jste, pane předsedo, poznamenal, před chvílí, že toto je věc, kterou bychom, která by se mohla vlastně regulovat sam, sama, eh, ale myslím si, že tomu tak není, protože právě v této oblasti v současné době čelíme problémům a proto si myslím, že bychom neměli věci dále komplikovat. Máme určitou tendenci všechno komplikovat. Z mého pohledu já nemluvím tady o tom, že bychom měli lidem eh, poskytovat úvěry, Eh, pan profesor, promiňte, eh, že si nespomněl jméno, vy jste hovořil o těch za, eh, zadlužených zákaznících, kteří potřebují likviditu a já, kdybych byl bankéř, tak já bych taky neměl radost toho, že takový člověk ode mě chce učit a nedal bych mu. Mně jde o to, aby každý občan Evropské unie, který chce který chce e, mít e, účet, tak ať ho má, ale nevím, proč by měl mít také možnost přístupu k úvěru. Protože toto všechno ty věci tak strašně komplikuje a obávám se, že v důsledku této komplikace, této složitosti nebudeme mít žádné výsledky. Teď se obrátí na paní Gebhartovou, ta bude mít slovo, nebo nejdřív, já nevím, Děkuji. Dvě otázky. Mohu navázat na to, co říkal právě kolega Ole Schmidt. Já si myslím, že v první řadě by mělo jít o to, aby existoval přístup k bankovnímu účtu tak, aby se lidé mohli účastnit elektronických plateb i bezhotovostních plateb, protože to eh, samozřejmě v tuto chvíli hraje daleko větší roli než před deseti lety. Tady nejde o vůbec o, o úvěry, to si myslím, že je problematické, eh, problematická perspektiva. Ale Spořitelny a reprezentanti bank vždycky hovoří o jednom problému, protože Tady jde samozřejmě o to, aby existovala nějaká kreditní karta, prostřednictvím níž by člověk mohl platit, aniž by e, se mohl zadlužit. Máte na to nějaký recept nebo máte na to nějaké řešení? Mě by zajímalo, jak odpovídáte bankám, eh, které eh, v podstatě hovoří o tomto problému, protože samozřejmě ve chvíli, kdy to peněžní krytí tam je, tak je to v pořádku, ale ve chvíli, kdy na tom eh, účtě není dostatek peněz, tak to vede k dodatečným nákladům. Takže co s, tím, co s tím chcete udělat? Nebo chcete někde stanovat nějakou hranici toho, co je ještě přijatelné a co není přijatelné? Takže to by mě opravdu velmi zajímalo, jak eh, se k tomu stavíte vy. Druhá otázka na pana Kaminského. Jedna kolegyně eh, z našeho výboru eh, také v podstatě je představitelkou takovéto úvěrové, takovéhoto úvěrového svazu a ona eh, říkala, že v podstatě svazy, úvěrové svazy v, v jejich zemi by s, takovýmto, eh, s takovouto regulací vůbec žádné problémy neměly. Co si o tom myslíte vy? Měli nebo neměli? Eh, Děkuji. Já jsem chtěla ještě jednou upozornit na to, že bychom tady neměli uh, směšovat eh, různé věci, protože jinak nedojdeme nikdy k tomu konečnému řešení, protože jedním problémem je zadluženost občanů a ta naše odpověď na to, protože tady to je otázka, která se samozřejmě nevyřeší eh, přístupem k nějakému základnímu nebo nezákladnímu účtu, protože na to je třeba používat zcela odlišné nástroje, i když samozřejmě nesmíme zapomínat na souvislosti. Nicméně já bych byla ráda, kdybychom tady tady opravdu velmi jasně rozlišovali. Eh, rozlišovali mezi tím, co je v podstatě důležité pro přístup k takovému, tomu, k takovému to platebnímu účtu. Co se týče toho, co řekl pan Kaminský a paní Filí. Otázka jak můžeme dosáhnout propojení určitých nástrojů, které by možná nebyly součástí evropské legislativy. Bylo by možné, aby vedle toho přístupu k tomuto základnímu účtu byla zajištěna i dostatečná eh, komunikace nebo informovanost, vzdělání eh, o tom, co to vlastně takové, takovýto účet znamená, protože v Rakop v Rakousku například existuje program, školící program pro lidi, kteří se zadlužili, aby v podstatě uměli na tu situaci zadluženosti reagovat. Um, vy jste se nad něčím takovým podobným zamýšleli, či ne? Děkuji. Já bych možná eh, teď eh, požádal eh, řečníky, aby se k tomu vyjádřili. Myslím si, že pan Kaminský má několik otázek, ale byl bych rád, abych se nejprve všichni vyjádřili k tomu, co zatím slyšeli. Takže paní Vali, začala byste? Paní Sily. Quelle carte on parle Pour nous, c'est la carte de débit qui doit faire partie du paquet de base. Co se týče plateb kartou, elektronických plateb, tak tady nehovoříme o kreditní kartě, protože ve chvíli, kdy jednoduše na té kartě další peníze nejsou, no tak s tou kartou prostě platit nejde. Protože my jsme eh, o těch nástrojích, které vy jste zmiňovala, nehovořili v souvislosti s tímto palíčkem základních nástrojů. Jsou to věci, o kterých jsme hovořili v souvislosti s národní úrovní. To znamená, že je třeba eh, přemýšlet nebo zamýšlet se na nějakými velmi striktními předpisy nebo jasnými eh, národními normami. Nechceme, aby to bylo součástí toho evropského balíčku. Co se týče té eh, platební karty pro elektronický obchod, protože mnoho podniků které se účastní elektronického obchodování, nepřijímají jiné než kreditní karty. To znamená, že je, by bylo v podstatě nutné přinutit tyto podniky, aby přijímaly i jiný způsob plateb. Uh, ale já nevím, zdali my budeme mít kompetenci takovéhoto způsobu, protože my tady samozřejmě hovoříme o tom, abychom zajistili to, aby lidé se mohli jak si podílet na elektronickém obchodě, ale tady možná eh, opět směšeme různé věci, protože na jednu stranu máme bankovní účty, vkladní knížky a tak dále, ale já nevím, jestli na evropské úrovni můžeme někoho donutit nebo můžeme jaksi stanovit, jaké, jaký způsob platby by měl být přijímat. To znamená, ale e, v každém případě ne to, že by tento základní účet neměl být jaksi spojen se základními službami, které, jedno, které jednoduše poskytovat musí. Uh, ano, já myslím, že e, tady byla e, otázka na definici základních účtů. Většina uvěrových svazů myslím, by neměli s tím problémy, nebyly by problémy v Polsku, ve Spojeném království nebo v Irsku, zejména e, na základě nového zákona ve Spojeném království. Ale v jiných státech, e, zmiňoval jsem například Rumunsko a Estonsko, tam by mohly vzniknout problémy jenom s tím, aby přijímali úspory od členů. Takže tady bude třeba, aby se změnilo, změnil vnitrostátní právní předpisy v těchto státech, ale nevím, jak je možné toho dosáhnout. Pak eh, ohledně vazby mezi základním účtem, mezi poradenstvím, školením. Tohle to normálně v úvěrových svazech právě děláme. Snažíme se o to, um, snažíme se pořádat celostátní informační kampaně. Proto provádíme různé druhy činnosti na různých úrovních. Naše pobočky jsou umístěny dokonce v malinkých městečkách, tam, kde v oblastech, kde banky nejsou, kde představují jediný přístup, kteří lidé mají k bankovním službám. Proto já tady nevidím žádný problém, alespoň ne z našeho hlediska. Pochopitelně mohli bychom se zeptat komerčních bank, Eh, jestli by byli ochotní poskytovat průměrným klientům bezplatné eh, poradenství a nezávislé eh, rady vůbec, tak to si myslím, že by těžko šlo. Pane profesore, vy chcete také něco říci? Pane profesore Reifnere? Já si myslím, že vy to sice v tuto chvíli můžete chtít takhle regulovat, ale stejně to k ničemu nebude, protože takovýto způsob plateb bez úvěru prostě nebude fungovat ani mezi státy, protože vy potřebujete nějakou vyváženost. Dále, co se týče v podstatě jaksi e, přístupu na ty, ta žirokonta, tady to bude fungovat přece úplně jinak, protože nakonec to povede k tomu, že nikdo nebude chtít žádné konto. Teď se podívejte na to, jak to dopadlo ve Francii. Ty málo lidí, kteří měli právo na toto konto, ho v podstatě vůbec nevyužili. A v Německu v podstatě ta situace je podobná. To znamená, že ve chvíli, kdy nemají v podstatě eh, možnost eh, dosáhnout na nějaký úvěr, no tak eh, se od takovéhoto způsobu plateb nebo jaksi ukládání peněz odvrací a hledají nějaké možnosti někde jinde. Prostě to tak je, prostě lidé chtějí úvěry. Eh, Mr. Mr. would like a quick supplementary, which I will allow, and then Ellen will. Ehm, tak ještě jeden příspěvek pana Kluteho. Ještě jedna konkrétní otázka. V Německu přece existuje e, takzvaná Wendungsschutzkonto, což je jaksi speciální konto se speciální ochranou. Nebyla by to jaksi ta, nebyla by to odpověď? No bohužel, e, bohužel ne. To znamená, tady se neustále vytváří nějaké speciální ekonomiky pro zadlužené lidi. Teď je pro ně vymyslíme nějaké nové konto, potom zase nějaké další nové konto a to vede v podstatě k takové getoizaci. To znamená, že tady máte takové ekonomické geto a proto se v tuto chvíli řeklo, že ne, že tak to fungovat nebude a proto existuje takzvané T konto, to znamená ochráněné konto. Nicméně já si myslím, že to povede k velmi problematické situaci. Já se k tomu musím opravdu vyjádřit, protože to je téma, kterým se zabývám já také, říká paní Gepard nám přeci nejde o to vytvářet nějaká další speciální eh, konta. Nám jde o to, abychom zajistili, že lidé mohou mít bankovní účet. To je to jediné, o, č, o co nám jde. Přesně je to je přesně to, co chceme. A právě proto si chceme vyslechnout odborníky, abychom věděli, e, v čem spočívají ty problémy, e, kde jsou ty překážky, o které bychom mohli klopítnout. To je přesně to, proč e, tady dochází k, tomu, k tomuto slyšení. Nejde o vytváření nějakých dalších speciálních kont. Jde v podstatě jenom o to zajistit, aby lidé měli možnost mít vůbec nějaké konto. My víme, že u některých lidí je, existuje ten problém solventnosti. To znamená, že je třeba říci, dobrá, tak tady musí existovat nějaké základní konto, na které nejsou vázány všechny finanční eh, transakce. Ve chvíli, kdy v Německu bude zavedeno nějaké takové výjimečné konto nebo nějaký takový speciální účet, eh, tak eh, samozřejmě ta otázka vyvstává, zdali to vůbec k něčemu povede, ale o to nám tady v tuto chvíli nejde. Well, I'm sure this is a point which we'll come back to later. I... To je určitě důležitý bod, myslím, že se k tomu ještě vrátíme, ale bohužel eh, musíme trošičku si pospíšit, protože máme ještě další tři vzácné řečníky. Eh, pan Dirberg, chtěl byste na to reagovat? Já už jsem teď našel ten článek 14. Já se omlouvám, já jsem to eh, nevysvětlil dobře. My mumláme v Dánsku, to je naše specialita. Já mám tři připomínky. E, těmto bankovním účtům, eh, myslím si, eh, to je ta otázka, jestli to byla taky souviset s možností získání úvěru. Chtěl bych říci, že v současné době eh, jsme ve finanční krizi. Vlastně ta finanční krize byla spuštěna tím příliš snadným přístupem k úvěrům a já si myslím, že to je věc, kterou musíme mít na paměti A myslím si, že eh, regulace v této oblasti eh, nebo donucení eh, ekonomických aktérů, aby poskytoval tyto úvěry. To si myslím, že v současné době nepředstavuje možnou, možný krok ku předu. Eh, další věc, eh, chtěl bych říci, že já vidím tady celou řadu odborných právních problémů, které souvisejí s tím, jak budeme definovat eh, vlastně výši úvěru bez ohledu na solventnost, ohledem na solventnost a tak dále. To je druhá věc, to je skutečně právně odborný problém, který je mimořádně složitý. A třetí bod, je tento. Myslím si, že jsme skutečně eh, eh, v určitém eh, bodu, kdy se musíme položit otázku, co ještě můžeme připustit na interním trhu. Jestliže chceme mít regulaci, která bude, jestliže chceme mít zařízení, které bude vycházet z článku 114, potom si nedovedu představit, jakým způsobem bychom do toho mohli zahrnout i přístup k úvěru do toho návrhu. Tedy děkuji. Myslím si, eh, jak to již vlastně eh, eh, říkala paní Gebhartová, tady trošičku překračujeme už svůj mandát. Myslím, že bychom se měli soustředit na ty účty a na ty základní bankovní služby. Eh, já teď se obrátím na tu druhou skupinu našich odborníků, kteří se také budou zabývat otázkou eh, vnitřního trhu. Eh, dovolte, abych po dlouhé době mezi námi přivítal někoho, kdo mezi nás chodí velice často. Je to pan Jim Murray, který hladce eh, teď přešel eh, do nové funkce eh, v Evropské nadaci pro finanční začlenování. Potom na osloví pan Bernard Bajo, který je z FSUG a který také je členem té uživatelské skupiny. Posledním řečníkem v tomto bloku bude pan Dirk Stein, který je ředitel Ehm, Evrop, eh, pardon, Evropské asociace německých bank, eh, Evropské asociace bank a je také eh, členem asociace německých bank. Ehm, dám vám každému opět pouze 10 minut. Velice bych vás požádal, abyste se drželi tohoto časového limitu. První je Jim Murray. Děkuji, pane předsedo, za pozvání, za laskavá slova. Jsem rád, že jsem zpátky mezi přáteli. Já tedy opravdu jsem si tento klobouk eh, dal na hlavu teprve před několika týdny, jakožto eh, představitel, ředitel Evropské nadace pro finanční začlenění, abychom podporovali eh, přístup k bankovním službám přeshraničně, včetně základních účtů. Byl jsem požádán o určitý přehled a rád to udělám udělám. tři eh, hlavní body. První se týká růstu a jednotného trhu, protože to nás tady všechny zajímá. Za druhé budu hovořit o základním platebním účtu a co by měl představovat. A za třetí argument ve prospěch mandatorního přístupu, protože velice sdílíme kritiku paní Gebhardt a dalších eh, vůči současnému měkkému účtu a ten závazný eh, přístup by měl vyhrát a já doufám, že k tomu přispěji. Eh, sociální argument ve prospěch základního účtu je 30 milionů lidí, možná jich víc, takže to je jasné jasné, ale má to také vliv eh, eh, ve prospěch růstu a jednotného trhu. A myslím si, že už je to teď dobře známo v Evropě, že růst je nejefektivnější, jestliže je inkluzivní, jestliže všichni mohou přispívat k hospodářskému rozvoji podle svých vlastních možností a schopností. Přístup k finančním službám je k tomu zcela zásadní. Dále eh, nemusím ani zabíhat do všech komplikací článků smlouvy, ale je také eh, důležité zajistit všeobecný eh, přístup k službám obecného zájmu. To je cíl Evropského unie, je to také důležité pro růst, jakým způsobem rosteme v Evropě, ale nemůžeme zajistit úplný přístup ke službám všeobecného zájmu bez přístupu k patřičným platebním prostředkům. Takový všeobecný přístup přístup by nebyl úplný, kdybychom nedokázali platit za ty služby a kdybychom k tomu neměli příslušné prostředky. Kromě toho, jak už jsme říkali, je to 30 milionů lidí, ale pravděpodobně méně, protože je obtížné eh, najít eh, správnou metodologii pro měření. Ale když si představíte těch 30 milionů, nejsou to všechno jenom bezmocné oběti. Eh, většina z nich, nebo alespoň mnoho z nich, mají potenciál pro inovace, své podnikání, byli by schopni přispět k ekonomickému a sociálnímu rozvoji, ale zase eh, mají tady handicap, a pokud nemají přístup k platbám. musíme, nesmíme předpokládat, že ekonomický růst zajišťuje jenom ti, kteří mají rozsáhlý kapitál a velké prostředky už teď. Eh, víme eh, také, že samozřejmě časem se zvyšuje počet ten, kdo by mohl být zdrojem zisku pro banky, ale jak dlouho máme čekat? To by trvalo moc dlouho, kdybychom čekali, až budou eh, banky ochotny eh, většímu množství lidí poskytovat tyto služby. Růst nastane rychleji, pokud by lidé měli účty rychleji. A také v kontextu jednotného trhu, to je celá samozřejmé, eh, platby a vybírání hotovosti přes hranice v Evropské unii jsou složité, drahé a v mnoha případech to ani nejde, pokud lidé nemají přístup k účtu. A co se týče základního bankovního účtu, pak určitě vítáme návrh účtu komise. Ale zdá se nám, že to nejde dost daleko. Pro většinu lidí, kteří eh, zvláště eh, trpí finančním vyloučením, možnost eh, ukládat a vybírat hotovost zůstane velice důležitou věcí pro dlouhou dobu. Tudíž se tím musíme zabývat z hlediska přístupu k bankomatům, způsobu ukládání peněz. A doporučení v tomto směru je velice neúplné. Pak jsou tady další věci, o které zmínili již předřečníci, eh, rozšíření té původní představy základního účtu. A někteří, jak si myslím, jak si dávají najevo, že internetové bankovnictví je eh, eh, eh, odpovědí, ale to nedochází, nedo, nedokáže zajistit finanční inkluzivitu, protože nemáme ani všemožný všeobecný přístup a finanční bankovnictví po internetu někdy bude dokonce rozšiřovat tu mezeru mezi těmi, kdo mají a kdo nemají bankovní účet. Samozřejmě, že to všechno není jenom chyba bank musíme zajistit tyto základní účty ty, ale musíme také podporovat přijímání této možnosti ze strany těch, kdo zatím k tomu přístup nemají. Tudíž musíme povzbuzovat rozšiřování, aby to lidé také přijímají. Musí to dělat veřejné orgány, musí to dělat nevládní organizace, ale i banky nemohou jenom pasivně vyčkávat, ale sami by se měli snažit toto propagovat. A důležité je, aby základní bankovní účty byly tak konfigurovány, aby se snadno um, užívali a aby byly dostupné. Pak je budou lidé přijímat. Pak eh, argumentace ve prospěch mandatorního přístupu, ne na základě mikrořízení na evropské úrovni, ale mělo by to být závazné, co se týče těchto účtů, aby členské státy mohly samozřejmě ale zároveň vzít popas vzát z vlastní okolnosti. V hodnocení dopadu komise se hovoří o rámcovém nařízení. Já se nebudu pouštět do konkrétních článků, ale něco takového bychom potřebovali. A proč by to mělo být mandatorní? Za prvé, banky nebudou vydělávat peníze z těchto základních účtů, alespoň ne po určitou dobu. Možná, že eh, víc, než eh, jak se tváří, zvlášť když budou mít jenom okrajové náklady. Ale eh, v zás zásadě samozřejmě se nejedná o tu nejziskovější věc, jak by mohli používat své zdroje. Proto nezávazný nástroj pravděpodobně nebude efektivní a má to také riziko, že bude docházet k deformacím konkurenční, eh, konkurence. A je úplně jasné, že doporučení a měkké zákony v tomto kontextu nemohou dobře fungovat. Například co se týče platebních služeb, co se týče informací o hypotékách, bankovních poplatků a nedávno i e, co se týče e, doporučení k právnímu tendru a doporučení k základním e, účtům bude stejně neefektivní. Kolegové z spotřebitelské organizace v nemocnici nám tak, pardon, v Německu nám také ukazovali takovéto důkazy. Poukazovali na to, že od roku 1996 je takový měkký přístup v Německu, trvá už 16 let, ale nedosáhl svých cílů. Němci nám také eh, poukázali na ještě jednu zajímavější věc, že jsou některé spolkové země, které ze složitých důvodů vlastně mají takový závazný přístup eh, k bankovním účtům a v těch spolkových zemích ten úspěch je větší než v těch spolkových zemích, kde to závazné není. Obecně řečeno, doporučení a měkké právo takzvané to občas funguje s omezenými výsledky v jenom konkrétních eh, odvětvích eh, v některých státech, možná ve Spojeném království, ale takové výsledky se nedají rozsáhnout na všechny členské státy, protože jsou různé přístupy, různé tradice k doporučením, měkkým zákonům, k etickým kodexům v různých členských státech. Závazná opatření mohou fungovat, protože všechny členské státy musí fungovat jako právní státy. Závazná opatření jsou rovněž upřednostňovány těmi, kteří mají největší zkušenosti s prací s finančně ekonomicky vyloučenými lidmi. Jako příklad já, dejme tomu, že jsem ještě starší, než už jsem teď, chci bankovní účet, půjdu do banky a bankovní ředitel samozřejmě hned vidí, že nepředstavuje zdroj zvláštních eh, zisků. Nejsem moc atraktivní. Jak tedy toho bankovního ředitele dokážu přesvědčit, aby mě přece jenom založil účet? Mohl bych říct, ale musíte. Tady máte doporučení z Evropské komise v Bruselu. Ale nemyslím si, že tohle moc zapůsobí. A nebo bych mohl říci, to, na to je zákon a tak to už fungovat bude. Ale abych se vrátil k těm důkazům, bylo, byly spousty doporučení v této oblasti a po nich následovala závazná opatření. A důkaz je zcela jasný. Já naprosto nechápu, ehm, že se komise tady drží svého rozhodnutí jenom doporučit. Mně to připadá jako zkušenosti s některými svými druhými sňatky. Někdy je to triumf naděje eh, bez ohledu na zkušenosti. Abych to schrnil, základní bankovní účty přispějí k inkluzivnímu růstu, eh, k všeobecnému přístupu, k rozvoji jednotnému eh, trhu umožní platby přes hranice, ale potřebujeme konkrétní ustanovení, aby se posílila koncepce základních účtů, aby to šlo dál, než jak se zatím definuje komise a je tady dobrý argument, převažující argument ve prospěch mandatorního přístupu. Děkuji. Ano, děkuji. My jsme nezapnuli eh, eh, hodin, hodiny, ale eh, každopádně děkuji za to, že jste měl tento velice zajímavý příspěvek. Teď další řečník. Děkuji, pane předsedo. Budu eh, hovořit jménem FSUG což je uživatelská skupina eh, finančních služeb. To je orgán, který eh, vlastně založila Evropská komise a máme eh, poskytovat poradenství v oblasti používání finančních služeb. Hovoříme také o implementaci těchto politik politik. Máme se zabývat také otázkami dopadu na uživatele a měli bychom také poskytovat eh, příslušné informace eh, zástupcům, příslušným zástupcům na úrovni jak celoevropské unie, celé Evropské unie, tak na úrovni eh, jednotlivých států. Eh, jsme tedy skupina, která má zastupovat eh, zájmy eh, investorů, také uživatelů a experti se zabývají těmito otázkami tedy z pohledu uživatelského. V červenci loňského roky FSUG se obrátil dopisem na předsedu Barosa a na pana komisaře Berniera, kde jsme vyjádřili své obavy že není dobré to, že se rozhodli stáhnout ten návrh eh, legislativního eh, návrhu týkajícího se přístupu eh, k základním účtům. My jsme hovořili o tom, že to považujeme za naprosto základní věc související s jednotným trhem. Je to věc, která zvyšuje důvěru občanů a v podstatě také to odráží původní program komise. Hovořili jsme o tom, že celá řada studií zdůrazňuje, že je přístup k těmto účtům naprosto základní pro občany, pro jejich integraci do společnosti a pro umožnění jejich života v této společnosti. Je to vlastně první krok, Eh, k tomu, čemu říkáme eh, finanční začlenění, eh, což v podstatě se odráží i v té zprávě z roku 2008, kde se o tom hovoří jako o právu každého občana mít zajištěný přístup k finančním produktům a k finančním službám na tom základním bankovním trhu, to znamená ne v někde těch podružních finančních institucích a že to vlastně umožňuje občanům žít eh, ušlechtilý život ve společnosti, jejíž jsou součástí. Eh, hovořili jsme v této souvislosti o tom, že to je naprosto základní pro sociální začlenění. Hovořili jsme také o tom, že se tady jedná například eh, i o základní právo a o lidskou důstojnost, která um, vlastně eh, odráží i základní principy, na kterých stojí Evropská eh, unie. To znamená eh, věci, jako je respektování lidských práv, lidská důstojnost a další věci. Druhý bod je růst vnitřního trhu. Myslím si, že finanční vyčlenování pochopitelně se promítne i do situace na měrním trhu. Eh, v roce 1999 byl přijat akční plán a tady se hovoří o tom, že finanční začňování je naprosto základním krokem k integrovanému eh, finančnímu trhu celé Evropské unie. V roce 2005 až 2010 eh, finanční, byla prodiskutována Bílá kniha o finančních službách, kde se hovořilo o tom, že pro většinu spotřebitelů možnost mít účet je vlastně jakousi vstupní branou Eh, na trh a umožňuje jim to tak zúčastnit se činnosti tohoto trhu a činnosti celé společnosti. V dubnu loňského roku Evropská komise, jak vy víte, eh, přijala akt o jednotném trhu. Tady se hovoří o tom, Eh, eh, teď mám na mysli to sdělení, kde, které vydala komise na konci roku 2011, kde se hovoří o tom, že by se měly zlepšit služby všeobecného hospodářského zájmu, tak, aby tyto služby skutečně mohly plnit své cíle. Uh, Eh, komise také eh, poukazuje na to, že ne všichni občané mají možnost se zúčastnit nebo eh, se těšit z těchto služeb a uváží právě to, že ne často mají lidé přístup k těmto základním účtům. Komise proto představila určitou iniciativu, která se týká zajištění těchto účtů pro všechny občany EU za rozumnou cenu. Eh, podle za našeho názoru, názor FSUG, eh, doporučení není správným řešením. My se domníváme, že takovéto doporučení nemůže být tak efektivní jako legislativní návrh, který bude řešit eh, tento problém, kterému stále ještě čelí více než 30 milionů občanů Evropské unie, je skutku, tak jak to již bylo do, zde eh, řečeno, eh, ty měkké zákony nebo doporučení by neměly být vztahovány na otázky, které souvisí přímo s lidskými právy a základní je právě naše e, skupina skutečně e, došla k závěru, že měkké zákony nemohou se vztahovat na zajištění univerzálních služeb. Pochopitelně je potřeba rozlišovat mezi těmi firmami nebo organizacemi, které zajišťují tyto služby a které ne. Eh, eh, bohužel je také třeba konstatovat, že situace je eh, velice různorodá v jednotlivých členských státech a v některých státech skutečně můžeme hovořit o sociální vyčlenování. Myslím si, že měká, měkké zákony nemohou Evropské komisi pomoci vyřešit tyto problémy. Jak jsem se již zmínil, to, že nemá někdo přístup k základnímu bankovnímu účtu, eh, může znamenat, že takový člověk nemá přístup ani k základním službám. Eh, většinou se jedná o procesy, které jsou buď příliš drahé nebo příliš časově náročné. Eh, kromě toho je zde i problém s tím, že většina platů a mest je proplácena právě bankovními převody. Eh, my se domníváme v FSUG, že eh, Evropská komise by si měla být vědoma toho, že v roce 2012 musí eh, prokázat, že chápe svoji roli při řešení problému těchto více než 30 milionů lidí v Evropě. Myslím si, že všichni to lidé by měli mít možnost přístupu k základnímu bankovnímu účtu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji pane Bajo. E, naším posledním e, řečníkem e, je pan Dirk Stein. Pan Dirk Stein má také prezentaci. Doufám, že to budeme mít na obrazovkách. Máte slovo, pane Steine. V první řadě bych rád poděkoval panu předsedovi za pozvání na toto slyšení. A ve své krátce, krátké přednášce bych rád řekl, že ta cesta seberegulace, pro kterou jsme se rozhodli před 15 lety v Německu, je dobrým řešením. Já bych rád začal tedy představením projektu Žirokonto pro každého. V roce 1995 byla uznána sociální hodnota takovéto, takovéhoto žirokonta pro všechny. A cílem tohoto doporučení je zajistit všem spotřebitelům nezávisle na jejich eh, společenském postavení zajistit eh, přístup k bankovnímu účtu. Jde tedy o plošnou nabídku žirokont pro všechny. V tuto chvíli existuje v Německu 2,5 milionu takovýchto kont, která jsou přístupná i pro studenty ze zahraničí, i pro pracovníky ze zahraničí. To znamená, že všichni žadatelé se mohou zdarma obrátit na ombudsmana ve chvíli, kdyby jim toto právo nebylo uznáno existují eh, různé důvody, které v podstatě určí, zdali toto konto bude moci být otevřeno či ne. E, v první řadě toto, e, toto konto nebude otevřeno ve chvíli, kdy jde o praní špinavých peněz, ve chvíli, kde, kdy jde o zneužívání nebo vyvíjení nátlaku na kolegy, anebo ve chvíli, kdy e, ten žadatel vůbec toto konto nechce používat pro, ty, pro toto konto stanovené účely. V tomto případě, ve chvíli, kdy tedy to konto nebude otevřeno, tak v tuto chvíli tento žadatel dostane eh, dopis, ve kterém jsou eh, vyjasněny důvody, z jakého důvodu tedy to konto nebylo otevřeno a kromě toho v tomto dopise je také kontakt na místo, kde si tento žadatel může stěžovat. Přibližně 5 takovýchto stížností Tady jde tedy o několik, přibližně o 500 eh, žádostí, tedy o 500 takových eh, stížností, které odpovídají těm 5, 5%, které se k ombudsmanovi dostanou, se týkají právě takovýchto eh, žirokont. Co se týče základního platebního konta, to znamená cíl, který se stanovala Evropská unie v tom smyslu, že chce, aby všichni, všichni občané měli přístup k takovému základnímu platebnímu účtu, a to i v souvislosti s tím, že víme, že v některých zemích je podíl lidí, kteří nemají přístup ke kontu velmi vysoký, tak eh, tato iniciativa Evropské unie je pro nás zcela jasná a souhlasíme s ním. Eh, je pravda, že podle sdělení z roku 2010 Eh, více jak 99% eh, našich občanů, stejně jako občanů Francie, Švédska a Belgie, má přístup k takovému to žirokontu. A to je pouze příklad toho, že eh, k takovéto situaci může dojít i jako jaksi následkem seberegula, se, seberegulace. Tak, co se týče e, evropské regulace, taková evropská regulace by měla zajistit, že národní pravidla budou stále platná. To znamená, že budou platná, platné i důvody, e, e, na základě níž otevření takovéhoto konta není přijatelné. Eh, je třeba zajistit možnost převodů, ukládání peněz na konto, eh, vybírání peněz eh, z konta a samozřejmě také zajištění karty, prostřednictvím níž si bude lze možné vybírat peníze. Nesmíme, nesmí tady docházet k diskriminaci z důvodu občanství, protože já jsem již zmiňoval také studenty a pracovníky, kteří k nám přichází pracovat ze zahraničí. Co se týče sen, tak já si myslím, že tady není třeba stanovovat žádné minimální ceny, protože v Německu v podstatě všichni vědí, že žirokonto je žirokonto, které neposkytuje žádné úvěrové možnosti a proto si myslíme, že nepotřebujeme žádnou další regulaci ohledně nejnižších cen u základních platebních účtů Evropské, v Evropské unii. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji za tuto velmi jasnou prezentaci a... A chtěli bychom opravdu skončit přesně eh, v půl sedmé. Eh, teď eh, umožním členům výboru, aby se ptali. Ale možná, že by bylo také zajímavé požádat některé naše hosty, aby se vyjádřili k tomu, eh, co tady bylo řečeno. Například, co si pan Miry myslí o návrhu pana Štajna ohledně eh, toho, že seberegulační systém je schopen dobře fungovat. Eh, každopádně já jsem si to poznamenal. Tak kdo by se chtěl vyjádřit? Pan Majer zcela určitě je na mém seznamu, takže ten dostane se, slovo jako první. A určitě naše zpravodajové se budou ptát. Tak prosím. Pan Majer pro začátek. Děkuji, pane předsedo tři body. Samozřejmě, že mám těch otázek neuvěřitelné množství, ale omezím se na tři věci. E, ke konci to bylo ještě jednou zmíněno. To znamená, pro koho by tato konta vůbec měla existovat? Je to stále ta stejná skupina lidí, občanů v rámci jednoho státu. Ale v podstatě existuje další skupina, to jsou, eh, to jsou studenti, učni, profesoři, pracovníci, kteří po nějakou dobu, eh, jak si v určitém období svého života tráví svůj čas eh, v zahraničí. A teď je tady ta otázka, kolik kon by mohl, měl mít, nebo by mohl mít člověk eh, v jednom státě. To znamená, že ve chvíli, kdy tedy je z určitého státu, tak tam má své konto a ve chvíli, kdy se přesune za prací nebo za studiem do další země, tak um, kolik kont v každém státě by měl mít. Samozřejmě, že u každého konta existuje eh, ta možnost nebo potenciál, že bude docházet k podvodům. Nicméně tady to je otázka technického rázu, to znamená, eh, co se týče například eh, těch úvěrů, tak já si myslím, že to by přece měla být otázka softwaru. To znamená, že Eh, mimo jiné neustále dochází k takovým těm situacím, které jistě znáte ve chvíli, kdy vy chcete něco zaplatit elektronicky, tak eh, podle toho, jakým kontem nebo jakou kartou budete chtít platit, tak podle toho se budou navyšovat nebo snižovat poplatky. Tím jsem v podstatě jenom chtěl říct, že tady nemusí existovat nějaké obecné podezření z možnosti jaksi větších podvodů, protože ty, ty možnosti podvodu existují u všech kont. Další věc. Pod tolika letech, eh, kdy tedy hovoříme o tomto tématu a o základním účtu a v průběhu všech těchto eh, let jsme si uvědomili, že takovýto účet je opravdu velmi důležitý. Já si myslím, že ale by přesto regulace byla lepší než nařízení. Samozřejmě, že tady existuje ještě ta naděje, že v některých zemích se to vyřeší sebe regulací, nebo autoregulací. Nicméně u jiných států nebo zemí možná bude muset dojít jaksi k, k vyvinutí určitého tlaku. Takže tyto tři věci. Takže kolik kont tak, aby to nebylo jaksi na, na, na sebe navzájem navázané, poté možnosti podvodů a poté další, ten třetí bod. Pokud tedy chcete, aby to bylo doporučení, tak by to doporučení mělo být velmi dobře jasné. To znamená, že po třech letech, e, po té, co proběhne to hodnotící období, tak se rozhodneme, že vypracujeme směrnice nebo nařízení. Děkuji, paní Fanios. Děkuji, pane předsedo. Poté, co jsme si dnes eh, všechno eh, vyslechli, já se omlouvám, já jsem si spletla mikrofon. Ano, poté, co jsme si vyslechli všechny přednášky a projevy našich odborníků, kteří přijali pozvání na naše slyšení, tak eh, já v podstatě nejsem velmi překvapená. Eh, nicméně, když jsme hovořili o té společenské a bankovní exkluzi, o tom vyčlenění, protože nám jde samozřejmě o, o zavedení jaksi toho minimálního přístupu k bankovním službám. To by mělo být opravdu minimálním základním právem všech občanů a dále poté samozřejmě náš kolega, který hovořil o článku 14 a 106, protože ano, tady hovoříme o tom, že tady hovoříme o univerzálním právu k bankovnímu e, účtu nebo k tomu mít nějaký e, účet. Tady to je základní právo. Samozřejmě můžeme hovořit o nějakém tlaku, který je třeba vyvíjet na banky, můžeme hovořit o autoregulaci. Ale k tomu už docházelo a hovoříme o tom velmi dlouho a ta situace se vůbec nezměnila. Myslím si, že tato, toto téma je opravdu daleko důležitější, než se, nám, než se nám může zdát, protože tady hovoříme o lidské důstojnosti a každý člověk, který nebude mít přístup k těmto základním bankovním službám, většinou jsou to lidé, kteří se nacházejí ve velmi svízelné situaci z důvodu chudoby, to znamená, tyto osoby, které už tak jsou vyloučené ze společnosti, budou vyloučeny ještě více a ve chvíli, kdy nebudou mít přístup k bankovnímu účtu, budou mít v podstatě ten pocit, jako kdyby neexistovali. V podstatě budou na té stejné úrovni jako lidé, kteří žijí eh, na ulici, eh, kteří v podstatě eh, každý den čelí tomu riziku, že budou okradeni o to poslední, co mají a proto také existují různá združení, například eh, ve Francii, nebo různé asociace, které se snaží pomoci těmto lidem a snaží se jim zajistit ty nejminimálnější bankovní služby s nejnižšími možnými náklady. A já se proto ptám, jak je to možné, že obyčejná banka není schopna poskytnout nějaký bankovní účet za minimální náklady, protože já v tom opravdu mám eh, dost jasno, protože já si myslím, že tady to opravdu autoregulace nevyřeší. Myslím si, že ve chvíli, kdy chceme s tímto problémem něco udělat, tak prostě musíme eh, zajistit, že tady budou existovat nějaké jasné legislativní předpisy, jinak to fungovat nebude. Pane Šmite, máte slovo? Děkuji mnohokrát. My jsme zjistili a dozvěděli jsme se, že Německo je efektivní země, to je jistě pravda, ale možná, že ne všechny státy v Evropské unii jsou tak efektivní, jako je tomu v případě Německa. A my máme Evropskou bankovní federaci, a pan Stein právě v německé Eh, pobočce, jak byste mohl přesvědčit eh, své eh, evropské kolegy, že potřebujeme takovýto německý styl i tady, protože já nesouhlasím s tím, že všechny banky jsou špatné. Určitě ne. My potřebujeme mít zdravé bankovní odvětví v Evropě ale možná bychom jim měli možnost jim trošku strašit, trochu strašit legislativou když by se nic nedělo. Možná i pan předseda by souhlasil, kdyby seberegulace nefungovala, tak bychom museli vymyslet něco jiného. Na to by možná i pan předseda přistoupil, protože já si opravdu myslím, eh, že tohle je problém. Jestliže budeme um, uvažovat jenom o eh, bankovních účtech eh, pro ty, kteří nemají přístup, ne o tom, o něčem jiném Dovedete si představit, že bychom mohli je takhle postrašit legislativou? Ale já se ptám pana Štajna eh, jak můžete eh, kolegy v Evropě přesvědčit, aby přistoupili na ten německý způsob? Dobře, já si myslím, já myslím, že všichni naše tři odborníci, kteří hovořili v druhé části zasedání, by měli mít možnost se vyjádřit. A na konci bych s dovolením také chtěl požádat eh, pana Filipa Pelé, a e, bohužel Jonathan tady nemohl zůstat dále, ale Filip Kele tady byl celou dobu a on je klíčová osoba která má na starosti příslušném DG tuto složku. Proto by ho potom požádal také o několik poznámek, ale až si vyslechneme všechny naše eh, tři eh, odbor, eh, odborníky, experty. Pan Bile také, dám každému asi dvě minuty, máme málo času. A pokud se některý z expertů bude chtít mít závěrečnou poznámkou, prosím. A pak ještě dám slovo zpět zpravodajům na uzavření. Takže Eh, požádáme pana Mora, aby se vyjádřil k tomu, co zatím slyšel. Já eh, osobně samozřejmě nejsem žádný expert na německou situaci. Já jsem citoval z přílohy 6 eh, zprávy o posouzení dopadu komise, kde se popisuje situace v Německu. A teď mám tady před sebou žádost o konzultace a jedná se o hlavní německou organizaci. Od roku 1995 existuje nezávazné doporučení eh, hlavy německé, ze strany Německé bankovní asociace. A německá vláda eh, pravidelně podává zprávy o tomto doporučení. Parlamentu poslední zpráva byla v roce 2008 a ta tam se jasně říká, že počet eh, občanů pořád dělá stovky tisíc, kteří nemají základní účty a že nezávazné doporučení neřeší situaci dotčených občanů. Tolik podle příslušné asociace. E, podle e, německá vláda také navrhla ve své poslední zprávě, aby nezávazné doporučení bylo nahrazeno závazným kodexem vynucitelným právem. E, já těžko bych mohl nesouhlasit s německou vládou, aspoň ne v této otázce. Děkuji. Thank you. Děkuji, děkuji. Já jsem věděl, že můžu spolehnout se na to, že budete skutečně struční. A teď další řečník. Pane předsedo, já si myslím, že Samozřejmě můžeme provést studii situace ve všech státech. Eh, teď jsme si vyslechli něco o Německu, ale je pravda, že v tuto chvíli dochází k seberegulaci nebo k autoregulaci eh, ve všech státech. A výsledkem je 30 milionů lidí, kteří nemají přístup eh, k bankovnímu účtu a to i přes to, co, říká, co nám říká asociace bankovních institucí. Sice oni eh, říkají, že taková ta autoregulace stačí na vyřešení toho problému, ale není to pravda. A my tedy jsme došli k tomu závěru, že tato autoregulace prostě nefunguje. Například v Belgii, dám vám příklad. Tato autoregulace vede k tomu, že banky sice tady musí otevřít bankovní účet každému. Nicméně lidé, kteří nepoužívají tyto slu- nevyužívají tyto služby, využívají služby, které jsou v podstatě daleko atraktivnější než tato povinná konta, což je velmi zajímavé, k čemu tedy, k jakému inovativnímu výsledku to vš- tedy vedlo. Uh, co se týče teď eh, zákonů nebo legislativních předpisů Evropské komise, nám říká, že přístup eh, k finančním službám je v podstatě jaksi právem nás všech. Tady jde v podstatě eh, o ekonomickou službu. A proto například Poštovní banka ve Spojeném království využívá státních podpor. Tady vůbec nejde o žádný, jak si o nějakou zcela novou inovativní myšlenku. To už v různých eh, státech funguje. Já si myslím, že se nemůžeme tak slepě zaměřovat pouze na ty vyloučené. Myslím si, že je třeba říci jednoduše, že všichni občané mají právo na to mít bankovní účet. To znamená, že i ti, kteří ho dnes nemají, na to právo mají to samozřejmě může vést k tomu, že spousta lidí bude mít bankovní účty v různých státech podle toho, eh, jakým, jak si, jakou činností se eh, zabývá. Proto já si myslím, že stačí, když řekneme, že toto právo platí pro všechny občany Evropské unie. Děkuji, pan Stein. Děkuji. Možná, že bych odpověděl nejdříve panu Šmitovi. Nejde nám o to, abychom tady vnucovali Evropské unii eh, tu německou cestu nebo se snažili exportovat na náš model. Vůbec ne. Nám jde v podstatě pouze o to, aby, eh, abychom nějakým způsobem mohli jaksi podpořit tuto myšlenku Evropské unie eh, v souvislosti s se základním platebním účtem. To znamená, že jsme chtěli říci je to, že ve chvíli, kdyby nějaká takováto regulace nebo nějaké pravidlo mělo existovat, tak by to nemělo vést k tomu, že ve státech, kde existuje jiný ekvivalentní funkční systém, by tento systém by zničil co říkal pan Murray například. Eh, to, to, tu zprávu, kterou pan Murray eh, citoval, tak ta zpráva je eh, zastaralá. Ta nová verze vyšla asi před měsícem a v této zprávě se hovoří vlastně že eh, v souvislosti se stávající situací vlastně nevidí žádnou další potřebu vyjednávání. V této zprávě se hovoří také o tom, že si spolková vláda nemyslí, že problém jak si eh, těch lidí, kteří nemají bankovní účet v tuto chvíli, by mohl, by, být, by mohl být vyřešen nějakým zákonem nebo legislativním předpisem v tuto chvíli. Ve chvíli, kdy hovoříme v podstatě o tom, že ten náš cíl v tuto chvíli by měl být pomoci lidem v těch zemích, ve kterých eh, existuje stále velký počet lidí, kteří žádné konto nemají a neměli, mělo by se to týkat států jako Švédsko nebo Německo, kde v podstatě 99% obyvatelstva konto má. Chtěli jste... Chtěl byste něco přidat, pane Mary, nebo někdo, kdokoliv z vás ještě k tomu, co se zaznělo? Pan Miller, eh, ano, je tady jedna eh, drobnost, o které bych se chtěl zmínit. Eh, tady se hodně hovořilo o, té sociální, o tom sociální vyčlenování. Eh, já jsem o tom ostatně hovořil ve své prezentaci. Myslím si, že ta otázka, která souvisí eh, s mobilitou, je něco jiného. Velice často je to otázka dokumentace otázka implementace faktických regulací to je dokumentace, problém je dokumentace, dokázat svoji totožnost a tak dále, tak dále. Já si nejsem vůbec jistý, jestli doporučení, tak jak v současné době stojí, jestli pomůže vyřešit tento problém, ten příklad ze Švédska. Já nevím, dva roky tam člověk eh, žijem, ale v doporučení se vůbec nehovoří o tom, jak dlouhá by měla být tato doba. Šest měsíců, rok a tak dále. Čili je tady celá řada dalších věcí, které s tím souvisejí. Eh, a myslím si, že i na tyto věci by bylo potřeba se ještě podívat. Myslím si, že to je velice rozumné. rozumné. Eh, ostatně hovořili jsme včera o zprávě eh, která se zabývá 20 nejčastějšími stížnostmi ze strany občanů Evropské unie a v zásadě toto tam také objevuje mezi těmito stížnostmi. Takže eh, chtěl bych ujistit pana Kluteho, že eh, i těmito otázkami se zabýváme. Teď eh, pan Peli, možná, že byste rád reagoval na tu prezentaci pana Folce. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já eh, nebudu z toho dělat žádné závěry, protože to není úloha komise, ale dnes. Chtěl bych pouze říct, že jsme velice rádi, že parlament zorganizoval toto slyšení. Velice se těšíme na eh, společné eh, zprávě vlastní iniciativy. Mm, chtěl bych říci, že náš výzkum v podstatě dochází ke stejným závěrům, které tady byly prezentovány panem Polem, takže k tomu nemám co říci. Možná, že bych mohl eh, přijít s určitou sebekritikou, pouze bych chtěla říci, že ta práce je skutečně mimořádně užitečná, co se týče eh, to slyšení. Slyšeli jsme tady nejrůznější názory, pochopitelně také jsme slyšeli to, že neexistuje něco, co by to všechno vyřešilo mávnutím eh, kouzelného proutku. Eh, my máme určité signály, eh, také do konce tohoto měsíce máme možnost ještě dostávat další eh, názory, stanoviska a doufáme, že do července budeme mít přesné statistiky týkající se počtu lidí bez bankovního účtu, těch, kteří a z různých důvodů, proč tomu tak je. Ehm, dále pochopitelně budeme uvažovat o tom, jak dále postupovat z hlediska právního. Jak řekl Jonathan, eh, jsme otevřeni eh, dalším návrhům. Jak někteří řečníci řekli, výhoda takového té eh, legislativy je možnost prosazování, ale musíme být velice opatrní i tady. Možná, že bych mohl říct ještě jednu věc, o které byste měli přemýšlet. Pokud půjdeme touto cestou, tak jakým eh, způsobem můžeme potom eh, nějakým způsobem spojit to, co se děje na úrovni Evropské unie s různými eh, aktivitami na úrovni členských států. Myslím si, že minimum tady by mělo být vnitrostátní předpisy, které by vytvářely jakousi páteř Eh, této iniciativy. Možná, že ale v tomto okamžiku je to předčasné o něčem takovém uvažovat, takže skutečně nejprve se počkejme na reakci jednotlivých členských států. Ještě jednou zopakuji, že jsem velice vděčný za to, že jste eh, zorganizovali toto veřejné slyšení společně s výborem Ekon. Děkuji. Děkuji vám všem za to, že jste s námi strávili celé toto odpoledne. Teď máme ještě 6 minut, já nevím, jestli někdo chce reagovat, pan Klute možná. A potom paní Gepartová bude mít poslední slovo. Děkuji. A velmi krátké dvě připomínky. Myslím si, že i z tohoto slyšení zcela jasně vyplynulo, že na Evropské unii prostě musíme se aktivně angažovat, musíme něco udělat. A já bych teď řekl ještě směrem k panu Štajnovi. Nejde přece jen o to hovořit tady o té německé perspektivě, jde přece o tu evropskou perspektivu, jde tady o evropský vnitřní trh a ve chvíli, kdy chceme zajistit jeho integraci, tak eh, je třeba se podívat samozřejmě na zkušenosti z jednotlivých států, to o tom samozřejmě nepochybuji, ale musíme najít nějaké eh, evropské řešení a ne pouze jednostátní kvalitní řešení. Takže teď jde jenom o to, jakým způsobem, jak rozumně propojit ta, ty jednotlivé zkušenosti z jednotlivých států. A možná ještě jako eh, poslední větu, takový politický princip, který bych rád zdůraznil, eh, ne, vůbec jak se nemá smysl tady prosazovat nějaké soft law eh, v souvislosti, nebo ty měkké zákony v souvislosti, když se podíváte na tu e, skupinu lidí, která je tady v tuto chvíli cílovou, to znamená lidé, kteří opravdu potřebují řádnou, striktní eh, právní ochranu. E, já děkuji za slovo. V tuto chvíli bych ráda všem poděkovala za velmi dobrou a obohacující debatu. Děkujeme také za vaše připomínky a za všechna vysvětlení nebo dovyjasnění, která jsme si vyžádali. Rád bych řekla jednu věc, pane Štajne. Vy jste říkal na začátku svého projevu, že politikové, ochránci spotřebitelů a banky eh, jsou si za jedno. A já se ptám, proč tedy v minulém měsíci proběhla v Bundestagu tak eh, intenzivní diskuze, protože kdyby, si vši, kdyby všichni byli za jedno a s, vlastně si navzájem eh, věřili a, a měli stejný názor, tak by určitě ta debata neproběhla. Vy hovoříte, že ta zpráva hovoří o tom, že v podstatě neexistují, neexistuje žádná potřeba vyjednávání. No, já nevím, nevím, možná, že třeba má smysl v tuto chvíli jaksi nekonat v této oblasti, aby člověk zbytečně nešel proti té připravované legislativě, která by měla fungovat na úrovni Evropské unie. To znamená, že ty problémy jsou opravdu velmi rozličné. Já jsem velmi vděčná panu Millerovi, protože eh, on v podstatě eh, do té debaty přispěl zcela zásadním, ehm, zásadním připomínkou, protože tady nejde pouze o jaksi stejně znevýhodněné lidi. Nejsou to pouze lidé, kteří mají málo peněz nebo nemají žádné peníze. Nejsou to pouze lidé, kteří nejsou solventní kvalitní. Jsou to například i mladí lidé, mladí lidé, kteří jedou na Erasmus, kteří s radostí eh, jedou do zahraničí a potom je čeká ta studená sprcha a řeknou si, hm, tak ona ta Evropa vlastně není úplně tak skvělá, jak vypadá. A to je přesně ta skupina, na kterou musíme myslet. Musíme myslet také na malé a střední podniky, kteří, které se také mohou ocitnout ve svízelné situaci ve chvíli, kdy jim nebude bude umožněno jednat co nejrychleji ve chvíli, kdy začnou přicházet o zakázky. To znamená, že to jsou v podstatě různé perspektivy nebo různé úhly pohledu, které je třeba zohlednit. Já děkuji opravdu všem, kteří se této debaty zúčastnili, které, eh, eh, kteří poukázali na důležité aspekty, na důležité problémy a opravdu se velmi těším na další diskusy, která zde budu, bude probíhat. My samozřejmě my budeme předkládat naše zprávy, o kterých budeme dále debatovat. My jsme se dohodli, že nejpozději včera červnu chceme, aby se v rámci plenárního zasedání hlasovalo. To znamená, že budeme samozřejmě eh, velmi intenzivně pracovat, pracovat na tom, aby co nejdříve byla jasná pozice a postoj Evropského parlamentu a Ehm, my samozřejmě budeme pracovat takovým způsobem, aby i komise, členské státy a představitelé eh, jaksi našich občanů věděli, jaká je situace, aby věděli, co si my myslíme, jaké názory zastáváme a já vám v tuto chvíli ještě jednou děkuji za opravdu velmi skvělé obohacující zasedání. Myslím si, že si to zaslouží všeobecný potlesk. A zejména bychom měli poděkovat našim řečníkům a rád bych také zvláště poděkoval našim dvěma zpravodajům, konkrétně paní Gepard, za to, že celé toto zasedání připravila spolu s Binko Balista a děkuji všem účastníkům. Dovolte mi, než uzavřím, uzavřu toto zasedání, bych ohlásil, že příští zasedání se bude konat eh, od 6, 6. února od 3 do půl 7. Další zasedání výboru budeme hlavně hovořit o koncesích a budeme mít řadu prezentací, důležité hlasování a poděkuji také teď všem, kdo nás sledují po internetu. Velmi doufám, že i jim se toto slyšení líbilo a eh, Pokud jste si ještě nevzali eh, brožurku o výboru IMCO, kde se dozvíte, kde je eh, datum příštího zasedání výboru, tak se tomu, že vzít se také poděkovat eh, jako vždycky tlumočníkům. Přeji vám všem velmi příjemný večer a těším se, že se uvidíme na příštím zasedání. Děkuji.